Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, prosím posaďte se a začneme, protože je 6 hodin a 30 minut. Ve většině zemí Evropské unie je 6 hodin 30 minut. A začínáme s veřejným slyšením na kom, komisaře, nominovaného komisaře mm, pro digitální ekonomiku a společnost, současně místo předseda zodpovědný za sektor energetiky. Vítejte, pane eh, kandidáte na komisaře a vítejte všichni přítomní, protože toto je veřejné slyšení, je tady spousta žurnalistů, zástupců podnikatel, podniků, nevládních organizací, evropských institucí. Všem děkuji, že jste přišli. Toto slyšení je velmi důležité a je důležité, aby co nejvíce lidí mělo možnost sledovat toto slyšení. Toto slyšení bude streamováno živě na webových stránkách parlamentu, takže vítejte živě na našem internetovým vysílá, internetovém vysílání. Několik věcí na úvod. Jsme společný, spole, je to společné zasedání výboru pro průmysl, výzkum a energetiku společně s výborem pro kulturu a vzdělávání. Je to společné zasedání výboru. Samozřejmě pan předseda Ettinger je velice eh, dobře známý výboru ITRE ale výbor pro kulturu je možná pro něho novou zkušeností. Dovolte, abych řekl, že máme mezi námi i zástupce výboru IMCO, Jury a Libe. To jsou takzvané přidružené výbory, takže vítejte členové výboru pro kulturu, ITRE, IMCO Jury a Libe. Možná tady jsou i kolegové z jiných výborů, protože toto slyšení je otevřeno všem poslancům Evropského parlamentu. A zodpovědnost mého výboru je informační společnosti a je informační služby transevropské stítě. Toto vše spadá do portfolia pana kandidáta na komisaře. Dovolte, abych řekl několik důležitých bodů. My bychom měli zodpovědět otázku, my jako poslanci, členové obou výborů, zda je kandidát kvalifikován na to, aby se stal členem kolegia, za druhé, je e, kvalifikován na vykonávat eh, povinnosti vyplývající z jeho přiděleného portfolia. Vy všichni máte k dispozici čtyři dokumenty. Dostali jste je před eh, dnešní schůzí. Eh, topis pana Etekera, jeho životopis, jeho deklarace finančních zájmů a hodnocení výboru Jury. Takže naše kolegé z výboru Jury posoudili eh, deklaraci finančních zájmů a odpovědi na písemné otázky, které byly přeloženy do všech úředních jazyků. To jsou odpovědi na šest otázek. Jak bude to slyšení vypadat? Nejdůležitější informace – úvodní prohlášení, které nebude delší než 15 minut pro pana komisaře, pak pět minut na závěrečné prohlášení. Jak rozhodla konference předsedů, po úvodu pana kandidáta na komisaře bude čas na 45 otázek od poslanců. To znamená, máme tři hodiny. My všichni. A tak jsme zodpovědní všichni za to, aby každá otázka trvala maximálně jednu minutu, nedéle. Budu to stále připomínat a budu trvat na tom, aby ta otázka nebyla delší než jedna minuta. Odpověď nesmí být delší než dvě minuty. Na závěr vás chci informovat, že první kolo otázek položí zástupci politických frakcí a poté naše rozprava bude probíhat velice podobně jako uh, rozprava v plénu. To znamená článek jednacího řádu 162. Poslední informace. Pokud budete hovořit a klást otázky, je nutné, abyste mluvili poměrně pomalu, protože tlumočníci potřebují přetlumočit otázku velice přesně. Takže je lepší mluvit o něco pomaleji, protože jinak budou problémy s překladem. To je tedy ta nejdůležitější informace na úvod. Možná další eh, debata proběhne podle principu ping-pong, tedy odpověď, eh, otázka, odpověď, otázka, odpověď. Eh, já jsem velice rád, že vedle mě sedí paní Silvia Kostac, která je Ehm, vstupuje výbor pro kulturu a vzdělání, je spolupředsedkyní, budeme tedy předsedat společně. Takže vás požádám o úvodní slovo. Já budu mluvit italská italsky z důvodu jazykové diverzity. Dovolte, abych já mm, přivítala pana Ettingera, kandidáta na komisaře. Co se týče audiovizuálních služeb a kulturní identifikace nebo e, její vliv na informační společnost, což je velká část jeho portfolia, tak nás velice zajímá, jaké jsou jeho názory e, v této oblasti vzhledem ke specifické mu audiovizuálnímu obsahu na internetu. Chceme rovnováhu mezi komerčními zájmy na jedné straně a kulturními a e, vzdělávací dimenzí. To je tedy e, to rozdělení, které je tam zjevné. Podle návrhu pana předsedy Junkra. Jsou tam dva podprogramy, které jsou dvě části jednoho generálního ředitelství. To znamená, že nechceme ztratit ze zřetele holistickou dimenzi audiovizuální uh, politiky. Také budeme posuzovat citlivé otevřené otázky, co se týče eh, některých operátorů tak aby e, byly rovné příležitosti pro investice, pro nové tradiční poskytovatele kulturních a individuálních produktů a služeb. Chci poděkovat panu Buskovi a dalším kolegům za to, že pochopili význam tohoto společného zasedání, které demonstruje, že tato dvě témata mají stejnou důležitost, stejnou váhu v portfoliu pana e, komisaře paní předsedkyně výboru pro kulturu bude předsedat druhé části dnešního e, zasedání, to znamená od 8 hodin večer. Tedy si předáme předsednictví. Nyní začneme rozpravu. Mohu vás informovat, že máme že tedy mm, dodržujeme zatím čas a mm, proto chci otevřít slovo, předat slovo panu kandidát, to pane Gentrovi Oettingerovi pr, eh, na téma digitální otázky a společnost. Vážené dámy a pánové, vážený pane předsedo, paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Děkuji vám, že jste mi dali možnost eh, jako kandidátovi před zahájením činnosti komise Žana Klona Junkera, abych vám předložil několik um, úvah o eh, digitální agendě a to na základě eh, eh, předchůdkyně Nelly Cruz a jejím předchůdcům a při vědomí, že digitální politika se stala jedním z těžišť parlamentu i Evropské komise. A my máme požadavky které lze popsat také pojmem ehm, je co dohánět. V posledních eh, letech jsem se snažil podporovat po evropštění politik, například infrastruktury, dovršení jednotného trhu eh, plynu a elektřiny, eh, také obnovitelné zdroje energie, bezpečnostní otázky a tak dále. Ne všechna témata Eh, týkající se společnosti a hospodářství lze vyřešit na evropské úrovni. Jsem ale přesvědčen, že úspěšná digitální politika může být eh, prosazována, prováděna pouze evropsky a společně. A proto vás chci získat pro europeizaci naší digitální politiky. Dobře si uvědomují, že platí princip subsidiarity a proto se budu dnes, ale i v nadcházejících letech snažit prokázat ve všech oblastech, že z pravidla je evropská cesta lepší, rychlejší a také nákladově výhodnější. Společně se dvěma generálními ředitelstvími a řadou dalších útvarů jsem obdržel úkol od Žana Kloda Junkra, abych řídil komplexní digitální práci. Už jenom to sloučení jednotlivých útvarů bylo důležité, aby komise mohla pracovat jako jednolitý celek. Já sám jsem 26 let působil jako poslanec zemského sněmu v Německu, eh, který čítal, odpo, byl odpovědný za 11 milionů obyvatel, pak jsem byl v exekutivě jako šéf vlády pět let a pět let jako komisař, ale cítím se nadále být být poslancem. A eh, chtěl bych říci, že příslumní, pří, přítomní poslanci z ITRE a hm, kulturního výboru a z dalších eh, výborů jsou pro mě důležité. A v uplynulém období jsem navštívil výbor ITRE 18krát a hm, vedl eh, řadu jednání se členy. A proto se těším na spolupráci s vámi, se zvoleným parlamentem a předem hledím vstříc vaší podpoře. Eh, písemné otázky eh, jsme také písemně zodpověděli, ale to byl vlastně pouze první vstup do celé této dimenze. Digitální technologie mění náš svět a mění i naše životy. A sice kompletně. Platí to pro pracovní místa, pro formy výroby, pro poskytování služeb, také to platí pro dopravní sektor, energetiku, pro zdravotnictví, pro vzdělávání a platí to také E, pro otázku života a stáří, stárnutí. To znamená, že jsme vlastně přímo uprostřed revoluce. A přitom Evropa a naše členské státy v podobě e, zákonů a e, regulací, v podobě vynálezů mají Mm, velký potenciál, ale ve srovnání se Spojenými státy americkými a některými azijskými zeměmi jsme v posledních letech eh, nevítězili, spíše zaostáváme čím dál tím více. A otázkou je, eh, jestliže digitální technologie mění naše životy, náš svět a svět našich dětí, tak kdo je bude utvářet, kdo je bude regulovat a deregulovat, standardizovat, kdo bude provádět výzkum, vytvářet a udržovat pracovní místa, kde je vlastně jádro tvorby hodnot eh, v této oblasti. Eh, tato otázka bude eh, mm, skutečně existenčně důležitá v nadcházejících pěti letech. Sice Odvětví IKT představuje pouze 4 až 5 celkového HDP, ale nepřímo rozhoduje o růstu, stagnaci či recesi. Odvětví IKT je vlastně ústředním eh, nervovým eh, systémem konkurenceschopnosti průmyslu a eh, středních podniků pro služby a řemesla ale také pro úspěch vzdělávání a dalšího vzdělávání. Nese za to odpovědnost. A proto musíme eh, odstartovat v této oblasti. Musíme zjistit, kde eh, máme silné stránky a kde ještě přetrvávají slabé struktury, kde je zapotřebí eh, deregulovat a kde nikoli. A především je důležité, abychom náš evropský cíl formulovali optimálně. Eh, já bych tedy chtěl nyní pojednat otázku, jak a co uchopit na evropské úrovni a co na evropské úrovni eh, raději neřešit. V které oblasti budou eh, i na příště členské státy odpovědné, v čem budou odpovědná města, komuny, regiony a kde musí zasahovat stát a veřejný sektor jako zákonodárce, kde pouze moderovat a v jaké oblasti Eh, je schopen eh, sám průmysl eh, řešit problémy a otázky. My pro, potřebujeme skutečně dobře sladěnou perfektní evropskou strukturu. Jde samozřejmě o odvětví informačních a komunikačních technologií, ale nejen o ně. Když byla v září loňského roku zahájena výstava IKT, tak heslo bylo Smart poráží Smart. Eh, mnohé podniky mají existenční strach eh, eh, z toho, zda jsou schopny skutečně dostatečně investovat do digitalizace, protože to automatizuje a mění každou fabriku. Průběhy a procesy jednotlivých strojů, strojních zařízení jsou čím dál tím více digitalizovány. Jsme na to připraveni? Pokud nikoli, pak naše průmyslová tvorba hodnot, které, která ještě charakterizuje mnohé regiony v Evropě, strojírenství, chemický průmysl a tak dále, eh, budou ohroženy stejně tak jako například cestovní eh, ruch když eh, budou tyto digitální platformy eh, rozhodující například pro to, kdo eh, si vybere jaký zájezd, zájezd a tak dále. Bankovní služby, pojišťovní služby lze samozřejmě poskytovat i vně přepážek. Mohou být poskytovány podniky, které jsou silné právě v oblasti digitalizace a mají obrovskou kapitálovou sílu. Když si vypíšete 10 eh, největších adres eh, z odvětví IKT v USA, tak eh, zjistíte, že se jedná o obrovskou kapitálovou sílu, která by mohla převzít celou řadu takovýchto podniků v Evropě. Rýsuje se tedy zde velký potenciál nebezpečí, které nesmíme v žádném případě podceňovat. Evropský rozměr. Podívejme se na ochranu eh, osobních dat eh, na eh, rozvoj přeshraniční sladěné infrastruktury, na velké projekty výzkumu. Podívejme se na regulaci a deregulaci, vytváření norem. Podívejme se na otázky společné průmyslové politiky. Já konstatuji, že národní hranice nejsou logickými hranicemi pro roztříštěnou digitální politiku. Pouze Evropa společně, Evropská unie má ještě potřebnou tržní sílu a také velikost eh, podniku a finanční sílu ehm, díky svému rozpočtu, aby ehm, odstartovala tento závod a aby obstála v, tomto, eh, v této soutěži eh, tváří v tvář ostatním konkurentům ku prospěchu celkového hospodářství. Takže především jde o infrastrukturu abychom dosáhli toho, že každý občan a každý podnik, kadeřník i řemeslník měl možnost využívat internetu, komunikovat prostřednictvím internetu, řídit své procesy, své pracovní postupy prostřednictvím internetu. Je to rozhodující a k tomu potřebujeme samozřejmě sladěnou infrastrukturu IKT, široké pásmo, které se bude prolínat vlastně i e, venkovem a všemi regiony. K tomu máme v evropském rozpočtu určité prostředky, zmíním naše strukturální fondy například. A ve strukturálních programech, e, konkrétně v rámci tématu infrastruktura IKT, tomu přísluší eh, ještě větší význam než dosud. Eh, zmíním také heslo Propojená Evropa, kde eh, je obsaženo také velmi málo prostředků a Evropská rada zde příliš mnoho krátila přeskum v polovině období ehm, to, na, to ukázal. A tento přeskum po sedmi letech by měl být dostatečně eh, připraven eh, na to, abychom eh, získali veřejnost i pro strukturu IKT. Jedna klasická banka, která skutečně má zkušenosti, které musí učinit, eh, ale eh, z Evropské centrální banky je vidět, eh, jaký, jaká je zde potřeba financování. Náš nový předseda komise vybudoval nový program pro investice ve výši 300 miliard euro v nejbližších letech a 300 milionů, pardon. Je to 300 miliard to je opravdu e, velká částka, která bude dána k dispozici pro obnovení a vybudování digitální struktury. A to bude ještě, mít přednost ještě před výstavbou silnic, e, protože modernizace energetiky a e, i struktury IKT je velice důležitá. Investice do infrastruktury IKT zaručují růst a není to prostě jenom, že to vzplane pro řemesla, ale Eh, nemůžem, eh, musíme tím zaručit růst. Infrastruktura IKT to je ta nejdůležitější základna pro eh, naši digitální politiku v Evropě. Kromě toho jsme uprostřed legislativní doby se zájmem jsem viděl, jak se parlament vyjadřuje k určitým směrnicím a k určitým legislativním návrhům komise. Můžu říci, že e, s vašimi pozicemi e, si myslím, je velice dobré, když půjdete do dalších jednání. Jean-Claude Juncker ohlásil, co se, co se bude v nejbližším půlroce odehrávat a stejně tak i v pěti, nejbližších pěti letech v oblasti legislativy. Evropský parlament eh, má velice stižádostivé struktury, ale také velice dobré. Eh, v nové kompetenci se objevují nové úkoly, které jsou také spojeny s autorskými právy a všeobecně můžeme je popsat jako otázky kultury. Můžeme si říci, že kultura a ekonomika jsou v protikladu. To já jsem proti tomu výslovně, protože kultura je vlastně eh, oblastí, která vytváří vlastní sektor pro vytváření pracovních míst eh, požadavkem kultury je také podpora ekonomiky. Za druhé, když chceme získat zaměstnance, tak tam, kde je kultura, tak tam rádi inženýři také jdou společně se svými rodinami. To znamená, vysoká, kultura, eh, vysoká nabídka našich kulturních nabídek, eh, další vzdělávání, média, to je velice důležitým základem pro to, aby vše bylo přitažlivé i pro odborné pracovní síly také z oblastí mimo Evropskou unii. Kromě toho, kultura je produktem, který si lidé rádi kupují. To znamená, chci tvrdit, že společnost, která stále více stárne, tak také chce vynaložit eh, smysluplně peníze do dobrých kulturních nabídek. Kultur, kultura by měla být smysluplná, měla by to být nabídka pro občany, které také této nabíd, kteří také této nabídce rozumějí. Jakým způsobem chráníme autory, spisovatele, eh, autory, protože oni vypracovávají například nabídky na jevištích v divadlech. Nebudeme se nic předstírat. Dříve to bylo jednodušší ve fragmentovaných trzích, eh, v knihkupectví někde na náměstí, bez digitálního světa. Ovšem, všechny služby v eh, mé eh, mém generálním ředitelství se združují a společně s nimi chceme předložit eh, nový návrh zákona týkající se autorských práv. Měla by to zde být jakási rovnováha. Na jedné straně zájem občanů který, eh, a na druhé straně, aby občané také mohli využívat veškeré nabídky v oblasti kultur, kultuře. Aby to bylo zaplatitelné tomto smyslu e, je zde opravdu napínavý úkol, který máme před sebou. Můžu to popsat pouze rovnováhou. A jsem připraven e, také o tom v nejbližších týdnech hovořit e, v výboru pro kulturu. Děkuji vám. Děkuji. Mno. Děkuji, pane komis. Děkuji. Nyní přejdeme k otázkám a odpovědi. Jako první má slovo paní Pilar de Castillo za EPP. Vážený pane předsedo, vážený pane um, Ettingere, srdečně vás zde zdravím. Um, digitální hospodářství je velice důležité pro evropské hospodářství jako takové. V posledním volebním období komise učinila velice důležité kroky pro rozvoj trhu, společného trhu a také digitálního trhu. Ovšem, telekomunikační trh, tam to bylo velice rozhodující. Tam jde o rozhodující body, Jde především o poplatky v oblasti roamingu. Také návrh parlamentu um, říká, že miliony občanů v Evropě na to čekají s tím, že náklady na komunikaci eh, v rámci Evropské unie silně poklesnou. Eh, Komisem vám dává také vyjednávací mandát. Budete eh, také rozhodujícím způsobem bránit tyto záležitosti před komisí? Návrh komise je předložen. Pozice byla podrobně vypracována a také hlasováním to bylo stanoveno. Je to Očekáváme, že Rada v dohledné době nám sdělí svou pozici. Existují úvahy italského předsednictví v tom smyslu, že vše, alespoň z hlediska konzultací, se pohne ku předu. Myslím si, že jak pro roaming, tak i pro neutralitu sítě a pro ostatní citlivé otázky stanovil parlament opravdu důležité pozice. A myslím si, že eh, předloha bude v nejbližších eh, týdnech, nejpozději do konce roku a bude to možné v rámci regulace. Z mé strany máte proto podporu. A musíme říci, že, eh, si položit otázku, zda europeizace je požadována od všech zúčastněných stran. Uh, thank you very much, Děkuji, pane komisaři. Jako další má slovo za SND paní Martina Werner. Vážený pane komisaři Ettinger, struktura je za důležitá, abychom eh, propojili eh, vše, co je v Evropě. Na jedné straně jsou nutné eh, investice, na druhé straně je třeba se přiblížit digitální společnosti. Jakým způsobem se Evropská unie může postarat o to, aby soukromé a veřejné investice byly učiněny takové investice, které jsou nutné pro vybudování infrastruktury, především ve venkovských oblastech. Pan Juncker v této souvislosti uh, Eh, hovořil o programu ve výši 300 miliard eur. Vy říkáte, že ve vašem portfoliu eh, se bude investovat také kolik a jakým způsobem mají být tyto investice uskutečněny. Co Evropská komise podniká proto, aby spoždění, eh, ke kterému dochází v Evropě, v případě 5G se tomu zamezilo, a aby se vše úspěšně uspořádalo. Naším cílem musí být eh, také být eh, na prvních místech v oblasti digitalizace. The answer, please. Frau Abgeordnete in der Tat ist 5G. Poslankyně, v podstatě jde o budoucnost, eh, bude to otázka pro další desetilení, proto bychom už teď měli podniknout přípravné eh, kroky, aby eh, Evropská eh, komise nebyla zpovědná za, zdrž, za zdržení u 4G. Mm, pro mm, hlavní priorita financování infrastruktury musí přijít z privátního sektoru. To znamená, že se musí vytvořit investiční klima chytrou regulací, aby privátní investoři vlastně umožnili ty investice. A mm, existuje konkurence infrastruktura, infrastruktura ICT ve srovnání s energetickou nebo dopravní. Za druhé, kde je to nutné, musíme kofinancovat. To platí především pro venkovské oblasti. Jde o to, že i pro, pro naše členské státy, i pro naše regiony v otázce pomoci dotací musíme najít nějaká velkorysá řešení. Samozřejmě mm, zlepšení lokalit eh, pomocí státních, regionálních prostředků budovat infrastruktura. Bez tu, infrastrukturu bez toho to nejde. Proto um, také v novou, jsem v kontaktu, v kontaktu s novou kolegyní pro konkurenceschopnost, aby um, ty základní směry, když uh, můžeme pomoct nějakému státu nebo regionu uh, finančně, tak aby byly odpovídajícím způsobem flexibilní, aby žádné euro uh, ne, nepřišlo na zmar, které by mohlo jít do infrastruktury dík, z důvodu příliš restriktivní regulace. Děkuji, pane uh, komisaři, jménem ECKR, pan Olaf Henker. Pane místopředsedo, já jsem strávil celý život v digitální ekonomice a vy, v, vy v, zase v politice. Já mám dojem, že uh, tomu rozumíte ale lépe než já. Minulý týden se e, říká, že Evropa e, v, některý, v, v energetice někde dělá příliš, někde příliš, mno, příliš málo, někde příliš mnoho. Není to podobně v ICT. E, například by měli mít občané možnost nakupovat přes internet, to by pomohlo velkým internetovým formám, ale poškodilo malou obchod, to nemusím dále rozvádět. Vy chcete tyto cíle v budoucnu, eh, nechcete je tedy v budoucnu nechat eh, eh, těm státům samotným. Dále digitální ehm, agenda Francie je, existuje France Numeric, aniž by to bylo aniž by to bylo nějak spojeno nebo navázáno. Co budete dělat Eh, nebo jak eh, uděláte z jednotlivých digitálních ekonomik eh, skutečný jednotný evropský vnitřní trh. Pane já skutečně vidím, jak udivem, mm, mm, jak přesně na čísla mm, vize jsou konkretizovány. Tato čísla nejsou tedy povinností a legislativy, to jsou prognózy, mají to být pobídky. V prvních, eh, v posledních pěti letech jsem se eh, mm, snažil eh, nepříliš tedy zacházet do těchto přesných čísel, ale prognoza, do jaké míry by měl růst nákup online, což by to, co by to paralelně znamenalo pro malou obchod, mm, jaké možnosti by to přineslo pro spotřebitele. To je správný postup. V podstatě se domnívám, že tyto eh, prognozy jsou správné, protože regulace nebo legislativa mm, která by to nečinila, by byla špatnou cestou. E, co se týče nové regulace a oblasti, kde by, měl jednat, kde by měla jednat evropská legislativa a kde bychom měli pouze apelovat anebo dávat pobídky. A to je Tady jde o to, že já si přeju digitalizaci Evropy dosáhnout s minimální nutnou regulací. Děkuji. Pane komisaře, taky děkuji už za dodržení času. Paní Angelika Lina. Pane předsedo, vážený pane komisaři, startupy hrají eh, důležitou roli v digitálním světě. Máte konkrétní plány podpořit tento sektor a pokud ano, jak? A kromě toho by mě zajímalo vaše posouzení těchto nejmenších podniků. Souhlasíte s kritiky, kteří se domnívají, že se nejedná o eh, podniky, ale pouze o obcházení eh, pracovních poměrů, respektive sociálních standardů? A nebo se domníváte, že tito podnikatelé obyvatele spíš představují kreativní potenciál Evropy a tudíž také eh, podporují růst eh, ekonomiky. A vnímáte takzvaný Small Business Act eh, komise, který ještě byl představen vaším předchůdcem v komisi Günterem Verheugenem a v něm obsažena společenská forma soukromé společnosti za možný nástroj. A, a mm, pokud ano, jak se postaráte o to, aby tento projekt pokročil dále? Pokud jde o zakládání tzv. Eh, startupů, tak tam se již eh, rýsuje otázka zdánlivé zaměstnanosti, ale to můžeme prověřit eh, právními a sociálně právními opatřeními a já určitě v těchto startupech nevidím obcházení pravidel. Naopak, stěží existuje odvětví, kde by startupy během několika málo let vyrostly v relevantní hráče. Podívejte se na potravinářský průmysl nebo automobilový průmysl. To jsou obvykle eh, etablované adresy, které ještě stále, stále vedou eh, na světovém trhu, ale v oblasti IKT eh, zažíváme, že podniky, které byly 20, před 20 lety na vrcholu, jsou nyní již zcela mimo obrazovku. Zažil jsem ještě vzestup a pád Bosche nebo Siemense. Nokia byla ještě vůdcem světa před 8 lety listy a dnes eh, je případem převzetí a insolvence, převzetí Microsoftem. A naopak eh, jména, která známe z USA, jsou mm, eh, všichni ještě zakladateli podniků v první, v první linii, první generaci. Máme eh, takovýto podnik například i v Badensku, Württembersku. A eh, proto ten eh, závod o prvenství může spočívat i v tom, že věříme, že startupy dnešního dne za 10-15 let budou také hrát roli na mezinárodních trzích. A proto jsem pro podporu těchto Eh, sítí, podporovat je také rizikovým kapitálem a domnívám se, že velké a malé eh, eh, není kontrastem, protože velký telekom také obohacuje region a může skýtat nové zakázky, ale celkově za to eh, neexistuje jiné odvětví, které by bylo tak vhodné pro startupy jako právě odvětví telekomunikací v skutečně kreativním eh, typu hospodářství. Děkuji vám, eh, pane komisaři, a nyní paní Cornelia Ernst jménem GUE. Děkuji vám. Pane komisaři, já mám eh, následující otázky týkající se eh, IKT. Jak známo, eh, Takzvaná zpráva Moraes byla v Evropském parlamentu schválena. Šlo tam o otázky masového sledování evropských občanů. A tady ze strany parlamentu byly kladeny požadavky na komisi, což se týká přesně vašeho odvětví. Z toho vyplývají následující otázky. Co chcete konkrétně učinit, abyste, eh, um, aby bylo eh, více svobodného softwaru eh, k dispozici, volného softwaru k dispozici a aby bylo podpořeno IKT. Co konkrétně chcete učinit, aby vznikla evropská strategie pro větší nezávislost evropského odvětví IKT Eh, my jsme tady měli takzvaný Digital New Deal, který byl požadován a chtěla bych vědět, co konkrétně v této věci hodláte učinit. Děkuji, prosím o odpověď. The answer. Yes. Prosím o odpověď sedmiletém rozpočtu na Horizont 2020 jste eh, eh, nám poskytli výrazně více prostředků na podporu výzkumu, jmenovitě v odvětví IKT v digitálním sektoru 20% je 20% všech prostředků eh, mm, koncentrováno. Já chci tedy pokračovat v práci, eh, za kterou odpovídám já a komisař pro výzkum, abychom eh, s vědou a průmyslem projednali projekty, které bez evropského spolufinancování nejsou realizovatelné. Je to proces, který díky ehm, vyšším prostředkům na příští roky bude rozhodující. Za druhé, domnívám se, že Rada je do značné míry odpovědná Eh, hlavy IKT, mozky a informatici zítřka musí eh, se dnes dostat na odpovídající školy. Musíme učinit vše pro vzdělávání a akademické vzdělávání eh, v příslušných členských státech. A je nutno právě, aby členské státy tomuto sektoru přisoudili ještě větší význam. Samozřejmě chceme toto odvětví posílit v celé Evropě, ale jakési vymezování by nebylo správné. Já jsem bývalé funkci každoročně zkoumal například IBM nebo Julit Packard a jejich silná stanoviště a zjistil jsem, že tato silná stanoviště byla vždy eh, spojena eh, s eh, výzkumem a mnohdy se nacházela v Evropě. Je tedy důležité o to usilovat, aby tato výzkumná centra eh, se nenacházela eh, v Silicon Valley v USA, ale právě v Evropě. Do toho také musíme investovat. Děkuji. A jménem eh, Zelených má nyní slovo pan Michel Raimond. No, Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Eh, já bych chtěl položit otázku k základům. Eh, před nedávnem jste v, jednom, v jedné komunikaci řekl, že eh, byste dával přednost absolutně k neutralizaci a to vedlo k tomu, že co se týče neutralita sítě, to je něco takového jako těhotenství. Tam nemůžete být trochu těhotný a nemůžete být trochu neutrální. Jestliže máme určité poskytovatele a dáváte jim přednost při poskytování služeb, tak nejste neutrální. Proto taková ta odstupňovaná neutralita sítě, tak to je e, sice pěkné označení, ale je to zaobalené. Proto se chci zeptat, jak definujete odstupňovanou neutralitu sítě, vůbec jak definujete neutralitu sítě a jak ji chcete zaručit? Děkuji. Nejdříve bych chtěl říci, pane poslanci, že stojím za tím, co schválila a navrhla komise a rada. Eh, to byl základ pro legislativu. Nemám s tím problém. Pokládám to za správnou věc. A předtím jsem řekl, že rezoluci parlamentu hm, pokládám za přesvědčivou. Musíme udělat všechno proto, aby nikdo Ehm, byl znevýhodněn při využívání sítě. Ehm, příslušný eh, provozovatel sítě, také operativní síly si z toho nesmí udělat nějaký biznis s tím, že dávají někomu něčemu přednost a automaticky je ten druhý znevýhodněn. Přesto teda v případě eh, ohrožení to může být v zájmu věci, že určité služby eh, a poskytování služeb absolutně budeme preferovat. Nehovořím zde o nějakém soukromém zájmu, není to business to virtual, Gesellschaft eh, pro ekonomiku, ale má to být eh, v zájmu veřejnosti. Děkuji vám. Tamburano on behalf of EFDD. Pan eh, Mario Tamburano. Grazie Presidente, Commissario Oettinger. Oggi vaste aree dell'Europa, non solo rurali. Děkuji, pane komisaři Oettinger. Dnes eh, to vypadá tak, že celá řada měst, eh, nejenom eh, venkovské oblasti, mají špatný přístup k internetu. Možná, že bychom mohli to říci dále, když bychom chtě, mohli bychom to případně rozšířit v případě, že bychom měli deregulaci. Pak bychom potřebovali ovšem více investic mm vznikly vlastně obrovské firmy, oligopoly a investice se snaží překonat jakýsi příkop nebo jakousi mezeru, ke které dochází, k té propasti. Všechny regiony, všechny obce a města propojit, eh, to je absolutně nutné, napojit i na sítě. Nejde pouze o ekonomiku. Škola zítřka bez digitálního přístupu není atraktivní školou. Řemeslník dnes potřebuje stejně tak eh, informační technologie pro sebe, aby mohl komunikovat eh, s objednavateli, se zákazníky, se všemi ostatními. To znamená, sektor ekonomiky Eh, nejenom pro sektor ekonomiky je absolutním cílem mm, hustá síť. Ovšem existuje infrastruktura, která se ekonomicky vyplatí a která se nevyplatí. Z té oblasti, ze které já pocházím, tak například elektrické vedení mezi Turínem a Milánem, tam nepotřebujeme žádnou ekonomickou podporu, protože tam je to jasné, že vzhledem k poplatkům se to určitě vyplatí, nebo z Rotterdamu do Kolína. Ale plynovod z Finska přes Estonsko, Litvu eh, až do Polska, tak eh, to je ten baltský konektor nebo eh, Malta a Kypr, jejich napojení na evropskou pevninu, kde máme relativně málo, malý objem plynu a málo spotřebitelů, tak nevím, to je prostě tak drahé, že to není možné zodpovědět. Zde potřebujeme eh, kofinancování ze strany veřejnosti. Pak otázka členský stát nebo Evropská unie, kdo to má spolufinancovat. Já si myslím, že zde nemůžeme rozlišovat mezi chudými a bohatými členskými státy. Ehm, důležité kofinancování je možné prostřednictvím důležitých finančních nástrojů. Strukturální programy, zvláštní programy, Evropská eh, eh, banka, rozvojová banka. A zde bych chtěl povzbudit eh, právě ty, kteří se zasadí o digitální infrastrukturu a paralelně s tím bychom to měli udělat s tím, co rozhodl Jean-Claude Juncker Měla by se to je to důležitá součást digitálního spolufinancování. Previously, Komisaři, já vám dám trochu času navíc, protože uh, jste předtím odpověděl k, za kratší dobu. Eh, děkuji vám za disciplínu časovou. Zatím dodržujeme časové eh, hůty. Tím jsme skončili otázky politických skupin, takže Nyní eh, ostatní členové výboru mm, KUT a ITRE, paní Nibler. Děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně, vážený pan komisaři. Nejprve chci poděkovat za to, že jste i přes eh, eh, že se vám přes přípravu na dnešní ehm, jednání podařilo dojednat dohodu mezi Ukrajinou a Ruskou hledně plynu. Digitální společnost v Evropě roste sedmkrát rychleji než jiné odvětví ekonomiky. Přesto v oblasti informačních technologií je evropská ekonomika za jinými, eh, pozadu za jinými světovými ekonomiky. Eh, otázka, do jaké, jaké jsou největší překážky v Evropě pro rozvoj digitální ekonomiky, digitálního vnitřního trhu a jak Eh, před, vidíte, že by celá ekonomika mohla profitovat z digitálního vnitřního trhu, takže k tématu standardizace, interoperabilita systému. To by mě eh, zajímalo, kdybyste k tomu mohl něco říci. Děkuji. Odpověď, prosím. Domnívám se, že dokončení digitálního vnitřního trhu je jasná odpověď. Máme stále 28 fragmentovaných digitálních světů. Uh, a když Jean-Claude Juncker hovořil o prolomení těch um, sil, tak má eh, pravdu. Hranice členských států jsou logické, hist, eh, historicky správné hranice pro mnoha oblastech, ale pro digitální svět, který je globální a nezná hranice, tam je Evropa ten rozměr, kde se to musí organizovat. A pak na světovém trhu pomocí dohod, ochrana dat, bezpečnost dat, standardy, pak je možné tedy jednat s určitou autoritou. Pokud chceme chránit data a budeme to dělat 28 krát, tak to nebude úspěšné. Regionální pravidla ochrana se budou obcházet. Ten, kdo bude mít nejpřístější ochranu dat, tak ho má, bude mít teoreticky, ale v praxi nikoli. Proto potřebujeme jeden evropský digitální vnitřní trh. Za druhé, rozvoj infrastruktury, to je jasné, to je základ. Musíme mít eh, mm, současně eh, budovat sítě. To musí být, musíme tedy investovat do moderní digitální infrastruktury. Za třetí, regiony eh, světa Mm, dávají více prostředků na digitální výzkum a vývoj než my. Také poskytování veřejných prostředků na projekty. E, tam je třeba je e, dohnat zbytek světa. V roce 2020 mm, bude možné tedy aktivovat privátní prostředky a přimět členské státy k tomu, aby ze svých rozpočtů více doplňkově kofinancovali. Děkuji, pane komisaře paní Pečo Kamerbert. Děkuji, pane předsed. Pane komisaři, eh, síťová neutralita je technologickým předpokladem toho, aby eh, eh, celá rozmanitost názoru a myšlenek se dostala k publiku. Návrh, o kterém jste mluvil, mm, podle našeho názoru obsahuje příliš slabé garance síťové neutrality a příliš Um, velkou možnost eh, poskytování speciálních služeb. My jsme schválili návrhy, jak lépe zajistit um, síťovou neutralitu a více, větší kondicionalitu speciálních služeb. Jak vidíte podporu uh, kulturní um, diverzity v digitálním světě a domníváte se, že síťová eh, neutralita by měla být za, ze zákona garantována a otevřený internet by se neměl omezovat. A také jste hovořil o veřejném zájmu. Možná mm, to byste mohl trochu upřesnit? pravidla síťové neutrality nebo odklon od nich má místo jenom tam, kde jde o veřejný zájem, nikoli o komerční zájmy. A kultura je veřejný zájem. A proto by, proto jsem připraven v dalším jednání vám e, přesně e, vysvětlit, co myslím těmi zvláštními zájmy, ale vycházím z toho, že to je pro mě jenom to, co je v zájmu e, splnění našich závazků, našich základních hodnot, očekávání našich občanů, co se poskytuje za veřejné služby a co se, a nikoli co se jak se poskytuje s záměrem dosáhnout zisku. Eh, a proto lépe tedy využí snahu lepší využití sítí. Děkuji, pane komisaři. Pan Tošenovský. Vážený pane komisaři, můj dotaz eh, bude směřovat do oblasti cloud computingu a dat velkého objemu, big data. Evropská komise nedávno zveřejnila sdělení k budování ekonomiky založené na datech. Eh, v návaznosti na vaši odpověď panu profesoru Henklovi o minimální regulaci v této oblasti bych se chtěl zeptat, jaké kroky k využití potenciálu cloud computingu a dat velkého objemu eh, považujete za nejdůležitější a zda považujete za nutné přijít se specializovanou legislativou tam, kde by to bylo možná brzdou a tam, kde by zase z hlediska ochrany dat to bylo možná velmi přínosné. Děkuji za odpověď, pane komisaři. Co se týče té druhé otázky, jestli chystáme evropskou legislativu, jestli potřebujeme na e-cloud evropskou legislativu, na to bych si nechal trochu času. Nemám v úmyslu předložit návrh nějakého zákona v příštím roce. Za druhé, ehm, zdůraznění toho, jaký význam ehm, přisuzujeme iCloud, tak, iCloud, tak zde bych chtěl se zmínit o druhém ředitelství. Máme v nejbližších pěti letech jasný cíl v rámci naší interní komunikace zpracování dat cloud, eh, služby cloudu více využívat. A co se, chtěli bychom to rozšířit také na eh, národní a vnitrostátní úřady. Myslím si, že naše generální ředitelství eh, Digit eh, by měla mít pouze vnitřní funkci, ale měli bychom mít také moderní infrastrukturu IKT a využívat to také a stát se vlastně jakýmsi modelem moderní zprávy na všech úrovních Evropy a to by se mohlo stát pro celou Evropu. Děkuji. Mr. Mircea. Děkuji, pan Mircea Diakonu. Děkuji vám. Při pohledu na doporučení 272, kde se hovoří o evropském kině v digitální době, které vlastně Eh, startuje evropskou, evropský kinematografický průmysl. Jak lze tady zajistit plnou účast všech zainteresovaných stran a jak může komise implementovat doporučení a závěry fóra a bude to otevřeno eh, soutěži a také spolupráci Evropského parlamentu? Děkuji. Já sám jsem eh, součást eh, generace eh, kina. Pro nás bylo kino ve volném čase o víkendech důležitým faktorem a mám za to, že veřejně přístupný film, to znamená zažít film spolu s přáteli a nikoli doma, je velmi eh, důležité pro společnost, která eh, stále více se stává eh, z jednočlenných domácností. A proto bychom právě té scenérii kin v Evropě, zejména v malých městech a obcích, připravit dobrou budoucnost vznikají eh, programy čím dál tím více na úrovni regionu a obcí a eh, proto eh, směry, které vyvinul můj kolega Almunia před půl rokem, na, který, na kterých jsem se podílel, skýtají poměrně mnoho pružností pro podporu kinematografie a kin jako takových v členských zemích. My považujeme dotace za ne tak cestné v této oblasti jako v jiných klasických oblastech eh, kultury. Já jsem ehm, ehm, závěry fora eh, se zájmem pročítal, je to důležité a společně můžeme hovořit o jednotlivých krocích implementace toho, co tam bylo zakotveno. Děkuji vám. Děkuji a nyní má slovo paní Martina Michels. Pane Oettingere, já předpokládám, že definice UNESCO o dvojím charakteru kultury je vám známa a táží se, jak chcete učinit tež eh, rostoucí redukci kultury na ekonomické užitky a jaké konkrétní iniciativy eh, chcete eh, rozvinout, abyste zajistil kulturní a jazykovou rozmanitost a jak budete hájit kulturní rozmanitost a zajišťovat ji i v nadcházejících jednání Evropské unie, jako například v souvislosti s TTIP, tedy s dohodou s USA. V rámci vyjednávacího mandátu, který Evropská komise získala, a který byl um, odsouhlasen i vámi, je kultura eh, vědomně vyčleněna z eh, rozsahu působnosti, protože kulturou rozumíme něco, co nelze poměřovat pouze ekonomickými měřítky. A já vycházím z toho, že i komise, která nastoupí eh, v listopadu na tomto negociačním mandátu, nic nebude měnit. Existují obi oblasti, o nichž nechtějí vyjednávat američtí partneři a pak jsou oblasti, které my nechceme prohlásit jako otevřené jednáním s američany. A kultura k tomu patří. Kromě toho máme určitý závazek eh, eh, ke kultuře na evropské úrovni, máme k tomu i programy, ale je jasné, že zřizovateli kulturních zařízení, to znamená divadel, kin, malých, velkých eh, eh, divadel, muzeí nebo i hudebních škol, hudebních vysokých škol, uměleckých škol, uměleckých akademií, je záležitostí členských států a dílem také jejich regionů a komun. A to tak i zůstane. A proto myslím, že musíme našim členským státům tam, kde by to mohlo být ohroženo, eh, ozřejmit, eh, jaký význam má kultura pro eh, formování člověka, pro výchovu a vzdělávání, pro zprostředkovávání hodnot, pro transparentnost dějin v Evropě. Mohu říci, že jsem hrdý na to, že ve své zemi Badensku-Württembersku jsem také byl odpovědný za kulturu a mm, máme tam skutečně velmi velkou rozmanitost kulturních zařízení, která skutečně nemá sobě rovna a myslím, že je eh, naší ambicí zachovat tuto rozmanitost a eh, nedát ji v šanc komercializaci a to by mělo zůstat naším společným závazkem. Děkuji. Děkuji. Pan eh, mm, otázka mm, tedy pane kolo, kterou jste položil jako za iterativní, kladete otázku za výbor kult. Eh, já mám otázku k společenskému významu nových technologií, koncentrace médií a med, kontrola médií. Poslední eh, regulace eh, rozhlasů se ukázalo v Evropě, že mezi privátními zájmy a státní kontrolou ještě musí existovat něco mezi tím. A máme tedy mm, veřejnoprávní eh, instituce. Mm, ehm, tam jde o mm, například nekomerční záležitosti jako Wikipedia. Další Eh, mm, koncerny, na druhou stranu koncerny jako Google kontrolují velké části sítě a infrastruktury a některé vlády eh, jsou ochotny pomáhat tedy eh, dále posilovat tuto kontrolu. Jak vidíte, jak vidíte možné zásahy do digitální společnosti? Jak, zachovat co nejnižší koncentraty médií a jak na druhou stranu kontrolovat vlády. Podle mého přesvědčení především občan, který kupuje a používá média a tím se vzdělává nebo tráví volný čas, je důležitým partnerem. To znamená, že vzdělávání našich spoluobčanů, jak smysluplně využívat média. To je první věc. Bez toho, aby občan byl partnerem, naše práce má malý smysl. Za druhé, eh, mm, hospodářské, eh, hospodářské soutěže a mm, kart, protikartelová legislativa. Eh, nechci informovat o neveřejných setkáních komise, ale mm, chci říci, že bez mých konkrétních otázek by případ eh, Google byl rozhod, eh, rozhodnout v březnu a nyní se neskoumal tedy do hloubky eh, a osm, z 18 stran a jejich argumenty. To je takový vzorový případ, o kterém se rozhodne a pak se ukáže, kde jsou hranice. A objektivita, neutralita, mm, by z toho měla vyplynout. Za třetí, naše média, naše nakladatelství jsou, prochází strukturálními změnami. My musíme udělat všechno pro to, aby strukturální změny nevedly k monopolizaci, aby offline a online, analogové a digitální, vlastně kvalitativní rozmanitost médií v Evropě zůstala zachována. A Mm, vy jste zmínil tedy jednu zemi, která nám dělá určité starosti, kde národní politika jaksi e, rozmanitost médií nebo angažovanost investorů mění. V rámci našich smluvních možností je tady e, komise aktivní. Už byla kolegyně Reding si v Maďarsku udělala nejen přátele a rozmanitost a liberalita e, musí být zachována. Děkuji, pan Roger Helmer. Eh, pane komisaři Ettinger, já si vzpomínám, že před několika měsíci jste řekl, že Evropa si již nemůže dovolit u, u, u, pr, eh, dělat jedno, unilaterální politickou eh, politiku a dál den poté mm, kolegy, Tajány řekla, že vytváříte průmyslový masakr v Evropě. Máte stále stejný názor? Plánujete tedy informovat své nástupce, eh, což bude paní Kaniete v této věci? Vzhledem k tomu, že jste nebyl schopen zajistit konkurenční energetické ceny energií eh, za deset let, tak eh, máme nějakou naději, že vaše nástupkyně bude úspěšnější v této oblasti? Souhlasím s vámi úplně v tom smyslu, že energie a digitální infrastruktura jsou pro čerpání hodnot pro průmysl v Evropě, proto aby průmysl zůstal v Evropě, eh, velmi eh, relevantní, alespoň na, určitě minimálně natolik, jako jsou od, jsou to odborné síly. Samozřejmě naše ceny energie v Evropě jsou vysoké. Ale chci říct si jedno. Pro za část cen energií jsou zodpovědné členské státy. My neděláme žádné, nedáváme žádné daně na eh, ceny elektřiny. Jiná věc je vnitřní trh. Prostě chceme dokázat, že wholesale mark, kterým se vnitřní trh stal, tak výrobní ceny a prodejní ceny, například pro elektřinu, by byly daleko vyšší, než dnes jsou. Máme uh, klesající eh, ceny energie jako takové, stejně tak i pro energetický mix. Eh, nové zdroje eh, LNG a další zdroje, tak pomáhají tomu, že plyn, ceny plynu nestouply natolik, jako například v celé Evropě, jako například tomu bylo v Polsku. V příštích týdnech eh, vám předložím analýzu plných nákladů. V podstatě už je to téměř hotové. Předložíme to v říjnu. A eh, týká se to veškerých primárních druhů energie. Jak vypadají plné náklady, a to od výzkumu až po skladování, abychom to viděli, jak to vypadá se svět, ve srovnání se světovými cenami energie. Eh, to jde o to, abychom měli konkurenceschopné e, ceny energie, které můžeme také předložit spotřebitelům. E, děkuji, pan Martin Sonnenbaum. Sure? Okay. Thanks for your patience. Děkuji za trpělivost. Oettinger, werden Sie sich in Ihrer Funktion... Oettingere, ve své funkci jakožto e, komisař pro digitalizaci se nasadíte pro zapomínání v internetu. Jestliže ano, jak chcete zabránit tomu, aby například následující informace byly omylem e, vymazány? Uh, Eh, vaše eh, příspěvky například ohledně nacistické eh, minulosti pana Filbingera, nebo to, že Eh, se mají zřídit nákupní střediska na území Stuttgart 21, tam, kde bude postaveno to nádraží. Nebo potom to nejhorší je, že nepřijde žádná válka, nebo eh, že mm, eh, jste chtěl mm, nějakým způsobem prosazovat E, středověké švábské záležitosti, nebo že jste musel odezat svůj řidičský průkaz, když e, jste měl 1,4 promile alkoholu. E, mohl byste odpovědět na to anglicky? já jsem sledoval vaše dotazy, tní, ale nemohu eh, prostě vaše rozkazy splnit. Co se týče toho zapomínání v internetu, to je návrh komise. Co se týče, byl to návrh kolegyně Redingové, který jsme schválili společně jako kolegové. Budeme to nadále podporovat a myslím si, že to je základní právo člověka na to, aby tam, kde jsou uložena data, eh, Um, která nejsou veřejným zájmem, takže mohou požádat o zapomenutí a za vym, o vymazání. A to má na to právo. A to je skutečnost, která je vám známa. Jinak, co se týče těch eh, švábských inkonáblů, eh, tak to jsou historické předměty, které tehdy byly nabídnuty eh, od Bádenska Württemberska na prodej. Tento případ je dávno vyřízen. Řidičský průkaz jsem ztratil před čtvrt stoletím. To je pravda. E, a to, že to stálo prostě v novinách a že se to na to nedá zapomenout, tak takoví lidé, jako jste vy, tak si na to budou vzpomínat určitě. A to respektuji. E, ten, kdo je v politice, ten musí se svými úspěchy i neúspěchy žít celý život. Thank you, Mr. Commissioner Designate. For... Děkuji, pane komisaři, za vaše odpovědi dosud a nyní proběhlo druhé kolo otázek politických skupin i nezařazených. A nyní následuje další etapa otázek. Slovo má pan Antonio Tajani. Pane předsedo, drahý Günther, Vy jste byl součástí komise eh, pana Barosa, jedním z těch, eh, kdo se nejvíc zasazoval o to, aby eh, Evropa získala novou moderní průmyslovou politiku. To já dobře vím a proto to můžu i říci. Zažil jsem to. Domnívám se, že vaše práce se bude ubírat stejným směrem i v komisi Jean-Claude Junckera. Před týdnem byla předložena zpráva o budoucím eh, využití eh, ultraširokého pásma, ale eh, průmysl respektive audiovizuální model by možná měl být chráněn na základě spojenectví veřejného a soukromého sektoru. Táží se, do jaké míry chcete tuto zprávu laví následovat i vzhledem k silnému konkurenčnímu tlaku eh, subjektů a konkurentů eh, z jiných kontinentů, například Google. Co můžete, co chcete učinit, abyste eh, ochránil audiovizuální produkční model Evropy? Jaké iniciativy hodláte přijmout, aby digitální platforma zůstala zachována až do roku 2030, tak jak to navrhoval bývalý komisař. Děkuji. Der Bericht von ähm, Zpráva pana Lamyho z hlediska analýzy, z hlediska její perspektivy je skutečně pozoruhodná a proto ji neomezeně podporuji. Může se stát měřítkem i našeho konání. V Evropě máme neuvěřitelnou eh, rozmanitost audiovizuálních nabídek a v široké míře i e, s vysokou kvalitou. Čeho bychom chtěli dosáhnout? Myslím, že v případě audiovizuálních nabídek bychom měli dosáhnout toho, aby mohly být častěji a více e, využívány přeshraničně v oblasti jazyka ještě, e, pardon, v oblasti Evropy nemáme ještě celoevropskou sféru audiovizuálních nabídek. A jednotnou platformu. Myslím, že bychom eh, měli eh, umožňovat i eh, různé formy financování do budoucna. Uvedu příklad. Znám členské státy, kde soukromá televize má vysokou aktuálnost i kvalitu a dále znám členské státy, kde má soukromá televize nedobrou kvalitu, například i v oblasti spravodajství a politiky, hospodářství. Má velmi krátké časy. Tady bychom eh, měli poskytnout eh, eh, půdu veřejnoprávním poskytovatelům. A proto se domnívám, že ta rozmanitost zřizovatelů a také finančních forem a provozovatelů by v Evropě měla zůstat zachována i do budoucna. Vy jste se zmínil tématu průmyslu. Já se nepokojením eh, sledují, že skutečně průmysl ztrácí svou schopnost tvorby eh, hodnot. Eh, někdy se říká, že průmysl se stává jakousi zastaralou formou ekonomiky. Já si ale nemyslím, že to je pravda. Naopak, integrace například průmyslu a právě IKT v rámci průmyslové revoluce 4.0 je velmi důležitým faktorem, který nás může posílit a umožnit, abychom se osvědčili v celosvětovém eh, konkurenčním boji. Děkuji. Nyní má slovo pan Zanonato. Saluto il commissario Oettinger, che ha... Děkuji. Já chci přivítat pana komisaře Ettingera eh, řekl, že stávající pravidla hospodářské soutěže vedou k potížím eh, telekomunikačních firm, když se srovnávají s globální situací. Eh, pravidla umuzují příjmy evropských podniků. Bylo by důležité v této souvislosti a schválit legislativní balíček, Ehm, který parlament ehm, přijal v Dubnu, který se týkal vnitřního trhu telekomunikací. Mě by zajímal váš postoj k tomu obecně. Bych se chtěl ještě zeptat na něco jiného. Jak můžete zajistit konkurenci mezi jednotlivými společnostmi v této oblasti, aby také zájmy spotřebitele ehm, byly chráněny a nešlo jenom o zisk velkých poskytovatelů, aby docházelo k investicím do digitální infrastruktury a nikoli jenom k vyplácení dividend. Děkuji. Telekomunikace, to je především služba zájmu občanů mm, pro komunikaci mezi občany, informace pro občany. A průmysl, podniky mm, nejsou tedy v popředí zájmu. Domnívám se, že naše eh, nařízení o vnitřním trhu telekomunikací tomu, toto, toto, bere, toto má na paměti. A mm, doufám, že Rada brzo stanoví svoji pozici a v brzké době dojde k rozhodnutí mezi Radou parlamentem komisí. Eh, jsou hlasy, které si přejí jiný přístup, nový zákon, to já si nemyslím, že je správné. Já myslím, že eh, stávající postup, pokud nebude úspěšně dokončen, tak ztratíme tři roky. Je to vždy možné, vždy je možné mm, schválit pozměňovací, zlepšující zákony, ale je na čase, nejvyšší čas, aby toto nařízení přišlo v příštích měsících a aby byla implementována a pak v příštích letech dále reformována. Odmítnout ji, to by bylo to nejhorší. V posledních letech jsme pro ochranu spotřebitele a také pro využívání telekomunikací ve prospěch občana udělali hodně. V tomto bychom měli pokračovat. Například roaming je tady rozhodující faktor. Je už eh, hranice hm, členských států jsou hm, faktorem pro poplatky. Zahraničí a domácí trh Eh, to by mělo na vnitřním trhu digitálních služeb už by nemělo existovat. Proto se domnívám, že pro, pro občany by to byl velký úskrok před. Dividendy. Mně se zdá, že většina telekomunikačních společností eh, má e, spíše problémy, jak si vyhovět svým akcionářům. Ve světovém měřítku ti evropští hráci nejsou dostatečně velcí. Já se domnívám, že v Evropě máme, roz, potřebujeme roz, i regionální rozmanitost, regionální poskytovatele, ale současně bychom si měli říci, jak vypadá mm, průmyslová politika pro telekomunikace. Když se podíváme na hlavní hráče v USA, tak my nemáme podniky, které by byly dost silné pro Champions League. Já bych si přál, abychom, aby se mohli eh, také účastnit přejímání a eh, transakcí ve světovém měřítku. Děkuji. Um, pan Krasnodemsky, jeden z problémů, které souvisí s internetem a s digitální společností, je na jedné straně e, snaha mít svobodný přístup k informací, kultuře, to je velmi důležité pro mladé především. Vzpomínáme si na, pamatujeme si tedy velké protesty proti akta. Zároveň je tady na druhé straně také ochrana autorských práv. A hrozba pro tvůrce a pro kulturu. Jak si představujete, že budete tedy pracovat eh, na tomto dilematu? Stabilní ochrana autorských práv. Domnívám se, že v budoucnu získáme evropské občany, eh, jejich intelektuální sílu jako autorů, jak zodpovědné za kulturní nabídky ehm, v divadle, v hudbě, v literatuře. Že tam tedy budou působit jenom, pokud to zůstane i prostředkem výdělku. To znamená, zhodnocení práv potřebuje jasnou úpravu. Musíme autory dostatečně chránit, aby ještě zítra pozítří existovali autoři. Naopak, uživatelé digitálního světa mají zájem na tom, aby všechny kulturní produkty byly k dispozici. A rovnováha, najít rovnováhu, tak na to je tady spousta návrhů v posledních letech. Eh, jsem, vys, jsem vyslechl všechny zúčastněné a eh, řekl, slíbil jsem jim návrh zákona, který by měl zajistit rovnováhu evropských autorských práv při znalosti digitálního světa. Děkuji, pan Pavel Telička. Uh, Commissioner, good evening. Uh, uh, you have already referred to roaming. Dobrý večer, pane komisaři. Vy jste se již vztáhl k roamingu. Dobře znáte pevnou pozici Evropského parlamentu. Miliony Evropanů čekají na zrušení eh, roamingových poplatků již delší dobu, ale eh, na straně rady eh, je protivenství. Já bych chtěl vědět, co přesně formálně či neformálně byste chtěl učinit, aby tento návrh nebyl rozmělněn. Za druhé, váš eh, předseda vás požádal, abyste za půl roku předložil návrh eh, s ambiciozní reformou digitálního trhu. Vy jste nám eh, naznačil, co zhruba chcete učinit, ale mohl byste velmi stručně nám představit pět, šest pilířů této reformy. A závěrem, jak pohlížíte na distribuci, na na dělbu práce mezi vámi a vice eh, nebo místo předsedou pro digitální eh, trh. Děkuji. Pan kolega Anšip, eh, který na digitální vnitřní trh, je koordinátorem mezi řadou komisařů, k nímž já také patřím. Nemám pochybnosti o tom, že kolegialita mezi námi oběma je a bude velice dobrá. Já ho znám již dlouhá léta v jeho dřívější funkci také jakožto ministerského předsedu. V posledních letech jsme tak, a dnech jsme spolu také hovořili. A co se týče koordinace a mého vkladu e, mých služeb e, na druhé straně, tak e, to, z toho vzniká něco, co mohu přislíbit. Na, za druhé, v radě Nemůžeme nic vynutit, můžeme pouze agitovat eh, pomocí argumentů. A myslím si, že každý členský stát eh, Eh, který má prostě eh, nejenom hranice eh, ke členským státům, tak má také občany, kteří rozeznávají a vidí, co je roaming. Proto musíme říci ministerským předsedům, že je to v zájmu jejich občanů takový roaming a právě proto, aby to překračovalo hranice. Podíváme se například na Horní Rýn mezi Francií a Německem nebo pobaltské státy. Eh, vezměte střední Evropu, eh, práce eh, během volného času eh, nebo volný čas, eh, prostě lidé se pohybují přeshraničně. A když prostě je možné se propojit, když mohou přejíždět po mm, silnici do práce bez nějakých poplatků, tak stejně tak je to nutné v komunikaci. Je to opravdu v nejhlubším zájmu občanů, aby také v regionu se přeshraničně organizovali. Eh, když hovořím o europeizaci, tak je to europeizace digitální eh, politiky. To znamená výzkum, eh, věda, standardy, normy. A právě otázkou je, jakým způsobem budeme umožňovat občanovi poskytování služeb přeshraničně a bezplatně. Eh, když se chce někdo podívat eh, na televizi eh, v Německu, dívá se na program z Polska, nebydlí tam a musí platit, jakým způsobem bude platit poplatky. Děkuji. Děkuji. Jsme v předstihu dvě, tři minuty, takže máme trochu času. A nyní má slovo mm, paní Marisa Matias. Děkuji, pane předsedo. Pane Oettingere, v komisi předsedy Barossa panoval záměr a přání eh, eh, být vnímavý eh, k občanům. Vy jste spíše byl vnímavý vůči podnikům. Nechceme opakovat chyby minulosti a nechceme také podporovat velká hospodářská uskupení. Chceme mít komisaře pro občany. Jak konkrétně to budete uskutečňovat, abyste zajistil, že digitální práva budou považována za nová lidská práva a nikoli za obchodní statky? A pak ještě jedna jedna otázka, pane Dingře. Eh, vy jste byl eh, proslulý i tím, že jste se, eh, se sociální, v sociálních sítích tak příliš nevyznal. V tom novém rezortu se s nimi zpřátelíte více? Děkuji. Glaubt diese Myslím si, že tyto předsudky že je tady člověk eh, ne pro občany, ale pro zájmy průmyslu, eh, tak to není na místě. Je mi líto, ale já tady prostě eh, mám, mm, nemám potřebu být blíže občanům a hovořit, nebo hovořit více se zástupci občanů. Protože kdykoliv jsem měl v tom výboru být, tak jsem tam byl. Kdykoliv jste se mnou chtěli hovořit, tak jsem se dostavil. A v minulých letech jsem také hovořil hovořil i přímo eh, v kontaktech s občany i v jiných členských státech. Ale naopak eh, člověk eh, potřebuje ekonomiku, potřebuje určité pracovní pole. V sociálním tržním hospodářství, kde se nacházíme, dělat politiku bez ekonomiky, to není možné ta, e, vybudovat širokopásmovou infrastrukturu, to uděláme s tím rozpočtem, který máme a uděláme to jak v plánovaném e, hospodářství, to je nesmyslné. Potřebujeme sice eh, všechny strany, ale také i odbory, abychom je měli v chytré evropské politice, abychom vytvářeli pracovní místa. Proto takový ten protiklad kapitál a práce nebo malý člověk a průmysl, takhle já svět nechápu. Já chci, aby Evropa byla celkově konkurenceschopná a když budeme mít silný průmysl s hodně pracovními místy, s investicemi, tak eh, to přijde k dobru eh, každému jednotlivci pro zlepšení jeho životní kvality. Děkuji, pane komisaři. Všechny otázky byly navrženy členy výboru ITRE a výboru pro kulturu a nyní je na čase, eh, aby se vyjádřili naši zástupci výboru Jury a IMKO. Pane komisaři, ve svých odpovědích na písemné otázky eh, parlamentu eh, jste mm, označil eh, inovaci a přeshraniční přístup pro spotřebitelů jako jednu z reform. Decentrální změna internetem je ale v tom, že občané nejsou jenom konzumenti, ale i kreativně nakládají s obsahem obsahy. Co učiníte, abyste eh, zvýšil tuto možnost eh, pro občany i ředická eh, remixu? Dojde k určitému závaznému Prahu pro autorská práva, anebo budete také využívat určitých iniciativ občanů, tak aby existovalo jednotné evropské autorské právo. My jsme se z akta poučili, že je stěžení zapojit do věcí eh, eh, sítě a také občanskou společnost. A proto eh, jsem pro vás sbírala otázky z internetového mm, společenství. Sdílíte názor místo předsedy Ancipa, že to je smysluplné a budete využívat mezer mezi dnešním dnem a schválením zákona v parlamentu, abyste odpovídal i na otázky z internetové komunity. Děkuji. Já eh, eh, nejsem schopen přehlédnout dalších pět let, ale domnívám se, že otázka Eh, autorského práva a návrh komise k úpravě autorského práva eh, patří k těm nejnáročnějším eh, záměrům zákonu. Faktem je, že mm, proběhla již příprava na tuto předlohu v různých útvarech a nyní tyto útvary patří všechny do jednoho generálního ředitelství. Ale autorské právo získá va- vašem parlamentu většinu a za B získá také autoritu na veřejnosti, eh, pokud eh, všichni, kteří se zabývají tématem kulturní ekonomické a osobní zájmy do toho zahrnutí a proto chci provádět e, ta slyšení. Budu rád, když parlament bude předkládat návrhy. E, jsem ochoten vyslechnout jednotlivce i skupiny tady, ale platí důkladnost má přednost před rychlostí. A e, podporuji vámi citovanou pozici pana kolegy Ančipa zcela. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Izabela Adinofi. Grazie Presidenti. Komisario. Dato che ci sarà... Pane před... Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Um, pro audiovizuální um, média bude existovat směrnice. Chcete, aby občané mohli se účastnit tohoto vývoje? Jaké konzultace doposud proběhly ze strany komise? Um, jak vidí občané Evropu, mm, vidí jako vzdálenou jim a bez demokratické legitimity. Autorské právo, no tak na to už padla otázka, ale já se, se chtěla zeptat. Mně bylo tedy řečeno z tlumočení, že se hovo, vy jste hovořil o stabilní ochraně ob, autorských práv jak by to vypadalo? Byl by to princip fair use, um, svoboda projevu a základní práva, svoboda um, myšlení? Jak, by, jak byste to sladil dohromady? Samozřejmě eh, Brusel, Brusel a Štrasburg je pro některé daleko. Některé členské státy, ale v reprezentativní demokracii jste především vy zástupci občanů. Já vím, že eh, mnoho poslanců bere svoji eh, prátnost, eh, práce vážně a proto jsou blízko zájmům svých občanů. Proto návrh vrch ehm, ochran autorských práv vám nebude jenom formálně předložen, ale také projednán a předem v předcházející fázi projednán. E, stejně jako tomu bylo v, některých, e, v případě některých energetických zákonů, jsem chodil do frakcí politických, do skupin a s kolegy, možná 20-30 kolegů to bylo, kteří spolupracovali na těch autorských, kteří o tom se zajímají o ty autorská práva a e, my jsme projednávali každý článek. Mně byl milejší, mě milejší tedy návrh, který bude předjednat s kolegy v eh, parlamentu, než aby pak vypukly kontroverzní debaty. Já bych eh, tedy chtěl s vámi pracovat eh, koherentním způsobem. Dále to může být vzdálené jakkoliv ti, kteří online je umožňuje každý, umožňuje všechny kontakty já mám cel, spoustu konstruktivních návrhů i k tomu, aby komise eh, v příštích mm, měsících eh, dostala tedy, dostala tedy návrhy od občanů na téma ochrana autorských práv. Paní Nicholas Bay eh, chce položit další otázku pro další kolo. Tady chce poděkovat eh, všem kolegům, především komisaři za disciplínu, co se týče dodržování času a chci předat předsednictví naší schůze paní Silvi Kosta, paní předsedkyni kulturního výboru. Děkuji, pane předsedo. Nyní dávám tedy eh, slovo paní Adině Valeána. Prosím. Děkuji, pane komisaři. Mm, po energetice máte opět tedy trh, kde se zboží vlastně fyzicky jaksi nepřechází z ruky do ruky. A proto je digitální trh velice zvláštní. V případě energetice jste hovořil o, jste zdůrazňoval infrastrukturu. I tady říkáte, že infrastruktura bude klíčem k rozvoji digitálního jednotného trhu. Přesto s rozvojem internetu uh, jsme se, se nacházíme v nevážené situaci z regulačního hlediska. Máme příliš zregulovaný telekomunikační strektor a máme uh, hráče, kteří uh, využívají stále více širokého pásma, aniž by se podíleli na nákladech. Jak to budete řešit? Jak budete modernizovat regulační rámec? A jaký budou Jaké budou pobídky pro telekomunikační sektor, aby privátně investovali do infrastruktury? Děkuji. Paní Valean. Pan Etina. Privátní, využívat um, eh, privární investice vyžaduje především důvěru investorů v ten trh, eh, tedy um, jistotu plánování. Potřebujeme e, dopředu hledící digitální politiku, aby investor v příštích letech také e, pro své partnery, akcionáře, koncesionářské partnery, tak aby jim mohl e, dát příslušné přísliby zisků a v některých případech je třeba kofinancování z veřejných prostředků, aby bylo možné spustit Eh, privátní investice. A tady musíme přesně eh, zjistit, do jaké míry jsou nutné mm, prostředky zdaní, aby to skutečně spustilo, aby to urychlilo ten vývoj. Ehm, dále mm, chytrá regulace. Samozřejmě, já bych byl nejraději, kdyby mm, existoval jeden regulační úřad, nikoli 28 pro vnitřní trh. Ale jsem realista. Naše národní vlády středně době budou, se nevzdají svých národních regulátorů, obávám se. A proto um, potřebujeme spolupráci těch 28 národních regulátorů, úzkou spolupráci. ASOF, energetice, um, je dále než Marek v digitální oblasti. Já velice brzo pozvu 28 regulačních orgánů k jednání o tom, jak jejich práce europeizace digitální politiky pomocí koordinace a harmonizace jejich regulační práce tedy by byla možná a jak by to umožnila a nikoli eh, stížila. Nyní dám slovo paní Marlen Mici. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, ve svém dopise mm, eh, říkáte, že budete podporovat kulturní a kreativní průmysl a využívat potenciál, jejich potenciál pro ekonomiku. Adekvátní internetová infrastruktura, roamingové poplatky, nedostatečné eh, podmínky pro mikroplatby například, nedostatečná harmonizace eh, šíření kreativních děl pro internetu jsou překážky. Jak chcete překonat tyto překážky pro rozvoj kulturních a kreativního průmyslu? Dále díky novým technologiím a eh, mm, mm, rozvoje 3D tiskáren a podobně, se kulturní dědictví replikuje stále eh, tedy více než v minulosti. Můžete um, říci něco, co si za vás znepokojí, tedy implikace těchto technologií na kulturní evropské dědictví? Můžete něco říci o opatřeních, které mají um, propagovat kulturní dědictví a chránit eh, tedy autory před zvýšeným používáním těchto technologií. Děkuji. Děkuji, pane komisaře. Pane komisaře, máte slovo, prosím. Digitální svět a možnost eh, přenosu nebo stahovat a stahování je velkou příležitostí. Vy jste správně zmínila ta nebezpečí, která to má a proto v eh, právu, v autorském právu budou ochrana opatření pro nové technologie protože stávající autorská ochrana byla navržena před tím, než digitální svět se stal vlastně ústředním bodem naší, existen- naší společnosti. A také je to druhá šance. Já znám mladé filmaře, mladé producenty drobných spotů, kteří bez internetu, možnosti šíření po internetu vůbec neměli šanci se proslavit. A během několika dnů tak mají šanci dosáhnout úspěchu v celé Evropě. Musíme tedy současně ty šance pro ty startupy, které tam existují, využít a podporovat a ta nebezpečí účinnou ochranou autorských práv omezit a legislativně po Mm, důkladné diskusi se všemi účastněnými během šesti let, tedy eh, k tomuto dáme návrh. Děkuji. Dalším je pan Markus Prece z výboru IMCO. Paní předsedkyně, pane komisaři Oettingere, vy jste dnes 15 minut referoval o digitálním hospodářství a mnohé z toho bylo důležité. Řekli jste, že srdcem jste stále ještě poslanec parlamentu a jako poslanec je člověk zástupcem lidu a jako zástupce lidu eh, je nutno uvažovat i o věcech, které zajímají občany v Evropě, jako například ochrana osobních dat a eh, v uplynulé době jste tento pojem použil jednou. O neutralitě světě sítě jste také nehovořil a odmítl odpovědět a já se táži, co byste chtěl učinit proti nekontrolovatelnému, nekontrolovatelnému přístupu k osobním eh, údajům státu, ze strany státu nebo cizích států a eh, jakou eh, údernost budete mít jako nový komisař eh, v této oblasti v rámci nové komise. Děkuji. Gehe ich in der Sache auf die Fragen ein. Určité věci jsem jakoby přeslechl a odpovím vám na to. Ano, já jsem řekl, že e, nařízení, která jsou fragmentovaná e, v jednotlivých státech, e, nedávají příliš smysl. A to, že mě jiní kolegové, dejme tomu, mě na to zeptali a já to nepopírám Máme návrh zákona, který je vám znám. Je to eh, základní nařízení o ochraně osobních údajů. Eh, o tom budeme se radit eh, a také se to schválí. Eh, za to je zodpovědný jeden kolega a proto to také nebylo středobodem mého příspěvku. Ovšem, účinná ochrana osobních údajů je možná pouze v rámci celé Evropy. Relativně vysoce kvalitní standardy musí být také předloženy. Některé členské státy v minulosti byly spíše zdrženlivé. E, můj stát k tomu patří také. A další zdržování, které jsme měli v posledních letech, to už se nedá akceptovat. A ten poslední bod. Jestliže vůbec například se spojenými státy v otázkách od poslechy a ukládání dat chceme být úspěšní, tak potřebujeme semknutou evropskou linii kníž. Například pat, musí patřit takové země, které jsou relativně blízko ke Spojeným státům a kooperují s jejich službami. To znamená, že se musíme také s členskými státy eh, si ujasnit, eh, kde jsou naše meze kooperace. Eh, s těmito dvěma opatřeními si myslím, když budeme autoritativní, tak že nás také vyslyší ve Spojených státech a že budeme moci také prosadit tu osobní, ochranu osobních údajů našich občanů. Děkuji. A nyní e, dávám slovo paní e, Jean-Marie Kavada e, z výboru Jury. Komisér designé. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážený pane kandidáte na komisáře. Vy víte stejně tak jako já, že je zakázáno Eh, někde si postavit eh, třeba mopeda zdarma a někdo si myslí, že může používat eh, ze sítě veškerá díla a tomu se říká svoboda. Já si myslím ovšem, že existuje určitá kultura. Ovšem bez kulturní ekonomiky to je nemyslitelné. Pane komisaři, už jste předložil několik základních myšlenek týkajících se reformy eh, autorských práv. Ale myslíte si, že to skutečně bude sloužit ochraně autorských práv a nebude to sloužit eh, takovým gigantům pro přenášení všech možných kulturních statků? Víme, že eh, lidé, kteří se snaží uniknout daňovým poplatkům v Evropě a také poplatkům za díla. Jak vidíte budoucnost eh, eh, soukromého eh, televizního vysílání? Prosím, pane komisaři. Eh, já si myslím, že zde máme takový eh, duální řád. Eh, to znamená, že máme veřejnoprávní instituce a soukromé instituce. Veřejnoprávní mm, toto rozdělení je podle mého názoru správné. Členské státy musí s cílem zajištění kvality rozhodnout, jakým způsobem tyto dva pilíře budou budovány. Eh, to znamená, jak budou zacházet s, placenou, s placeným televizním vysíláním eh, pay-per-view nebo s reklamou. Zde máme v Evropě nejrůznější základy a myslím si, že eh, bychom tyto základy také měli respektovat. Za druhé, zmínil jste téma Eh, autorská práva, intelektuální eh, nebo eh, duševní vlastnictví. Je dobré, když pokud možno co nejvíce občanům umožníme přístup ke kulturním produktům. Ovšem naopak, nejen bychom měli žít z těch autorů minulosti, ale měli bychom získat autory také v současnosti a také chránit jejich duševní vlastnictví a také je zužitkování jejich děl. Kdo může za to co dostat a kolik se má za to zaplatit. Máme platné autors, eh, autorské právo, ale ta není, to není již aktuální, moderní. Musíme ho nějakým způsobem zabudovat do digitálního světa. S tím, že si, jsme si vědomi toho, že je všechno možné si stáhnout, odvolat, eh, uložit někde to znamená, že toto autorské právo musíme reformovat. Eh, ovšem ke svobodě patří nejenom to, že všechno je k dispozici nebo že každý má na to právo, eh, ale také to, že eh, je, jsou, existují určitá práva pro prodej. Vytváří se tím trh, ale vytváří se také tím profese budoucna. To všechno by ovšem mělo být v zájmu Evropy. Eh, děkuji a nyní dávám slovo paní Cornelie Horst z výboru ITRE a LIBE. Ano, děkuji. Já bych chtěla ještě jednou se vrátit k ochraně údajů a kladu otázku takto. Uvědomujete si, že vývoj eh, průmyslu IT, který chceme všichni, klade také nároky na moderní ochranu údajů, jako například k kryptografii, k bezpečnosti počítačů. A celé toto téma bezpečnosti informačních technologií musí být zcela jinak uchopeno již v průmyslu. Co konkrétně chcete proto učinit? To je první otázka. A druhá, vyhovíte požadavku Evropského parlamentu, aby eh, takzvaná zadní dvířka eh, v softwarech v různých informačních eh, technologiích již nebyla trpěna a berete vážně požadavek Evropského parlamentu, aby vznikl návrh zákona o zákazu takzvaných backdoors neboli zadních dvířek a by to bylo závazné pro orgány činné v trestním řízení a pro policii. Děkuji téma ochrana údajů a bezpečnost informací a kriminality eh, v této oblasti a vůbec kybernetické bezpečnosti se eh, nás eh, velice dotýká všech, protože důvěra občanů do světa informačních technologií je odvislá mm, v rozhodující míře od mm, bezpečnosti informací a ochrany údajů. Já se domnívám, že v některých oblastech digitálního hospodářství zaostáváme. V oblasti bezpečnosti ale máme eh, vynikající know-how, vynikající odborníky a také odpovídající technické nástroje. Tudíž se domnívám, že v této oblasti Evropa může zůstat nebo se může stát průkopníkem a to chci eh, se vším důrazem eh, podtrhnout. A na otázku, zdali beru vážně požadavek Evropského parlamentu a tomu druhému zdali vyhovím, prosím věřte mi to a zažijete to sami v nadcházejících pěti letech, já beru parlament velmi vážně a proto i vaše požadavky, eh, které vzešly ze široké dohody eh, zainteresovaných stran, jsou pro mě eh, také závazné. Děkuji. Oettinger, and now to the floor. Děkuji, pane Oettinger, a nyní dám slovo panu Jan mm, Filipu Albrechtovi z výboru Libe. Děkuji, pane Eh, Ettinger. Mám tři otázky. Jak chcete zabránit tomu, aby ehm, postoj Rady k ochraně dat byl vzdálený postoji parlamentu, jak za druhé, jak zajistíte, aby žádný evropský mm, poskytovatel e, softwaru používal e, software, který by mohl otevírat, nebo kterého nemůže zajistit, že neotvírá dvířka NSA a za druhé zahájíte řízení postup eh, proti státům, kteří eh, podle eh, mm, odstavce 53 směrnice dále po, mm, mají, mají tedy povinnost k uchování, te, uchovávání te, telekomunikačních dat. Hmm to mm, právo patří do mé e, působnosti a proto mm, členské státy samozřejmě u odpovídajících evropských zákazů musí zajistit jejich implementaci. To je jejich povinnost za smluvní povinnost. Tady nemá e, komise žádný manevrovací prostor. To znamená, že my zahazujeme řízení nebo mm, dejme tomu jednání, obecné jednání v radě, a bez ohledu na to, kdy, zda je, kdo to je, jak, když nejsou e, zákony dodržovány, tak se obracíme na soud, abychom zajistili impl- příslušnou implementaci příslušného práva. Co je možné udělat v radě? Um, argumentovat, bojovat v trialogu, přesvědčovat je donutit je v demokracii nikdo nemůže. Druhá komora je spolurozhodující a můžeme ji získat pouze argumenty. A já jsem si přece vzal, um, že budu držovat úzké kontakty s příslušnými kolegy v radě, tak jak to bylo možné, tedy v případě energetiky, a pak je jednotlivě přesvědčovat v neposlední řadě také v mé zemi, v Berlíně. Děkuji. A nyní dám slovo panu Markovi Zulovi. Děkuji, pane, paní předsedkyně, pane komisaři. Hmm, rezort, který přebíráte, bude rozhodující pro ekonomický růst v Evropě. Já pocházím eh, z nového politického hnutí eh, Five Star a my mm, chceme, aby eh, Evropa se dále rozvíjela. Tady existují projekty jako Smart Cities, inteligentní města v oblasti energetiky, telekomunikací, které tam jsou spojeny a mělo by eh, to podporovat tedy obnovu měst. Um, problém je, že v těchto, u těchto témat eh, jsou mm, je nedostatečná spolupráce mezi těmito jednotlivými oblastmi. Převezmete tady tuto vizi, že budeme vycházet z měst? Převezmete koordinaci této spolupráce? Eh, pane poslanče, máte pravdu. Ve městech eh, jsou různé světy, jak se spojovat, srůstat. Proto my jako komise máme hm, před třemi, ro, re, eh, před třemi lety má, jsme zahájili iniciativu Smart Cities and Communities. Mám tři kolegové, kolega Kalas pro dopravu, paní Gross pro IT a já pro energetiku jsme v této oblasti spolupracovali, protože moderní sítě šetří energii. Mm, mm, mm řízení dopravy, kde, aby nebyly zácpy, mm, snižují se emise a tak dále. Eh, chytré, zasíťované město ušetří dlouhé cesty z práce domů na nákup a tak dále. Já mohu říci, že v příštích dnech mm, mm, budeme tedy vybírat města, který, ve kterých uplatníme prostředky z našeho společného rozpočtu, abychom pilotními projekty ukázali, jak, může jak bude fungovat město budoucnosti, jak bude spojovat ty různé světy, energetiky, ICT a tak dále. Já, mm, když mi tedy potvrdíte, tak bych vám své nové funkci rád o tomto informoval. Mm, ne ve všech sektorech tedy mm, spolupracuje uh, komise takto, ale v oblasti Smart City všechna generální ředitelství, všichni komisaři v posledních letech spolupracovali a ty úspěchy budou viditelné v příštích týdnech. Děkuji, pane Oettinger, a nyní má slovo pan Nikolas Baj. Pane komisaři, 28. září francouzští poslanci schválili protiteroristický zákon eh, předložený ministrem Valcem. Článek 9 navrhuje blokádu internetu a blokovaný přístup k určitým webovým stránkám eh, za účelem potírání eh, terorismu. Jde o to určité webové stránky podrobit cenzuře a to přece ale odporuje těm právním předpisům, které my máme. Zákon eh, je zneklidňující, protože jeden novinář eh, řekl, že francouzská vláda tím přejímá čínský model. To je eh, neuvěřitelné, protože to eh, nepostupuje proti a není to namířeno proti teroristům, ale proti humoristům, jako například proti panu Grillovi. Eh, existují už jiné nástroje, které omezují eh, svobodný projev. Co plánujete na ochranu práv na svobodný projev, který je ohrožen některými vlády, vládami? Pardon. Já tento zákon ještě neznám, ale opatřím si jej a utvořím si na to názor. Obecně, pokud je o eh, téma svobodu a volnost, tak mám eh, o Francii velmi vysoké mínění. Ministři ve Francii bez ohledu na stranickou příslušnost vždy přisuzovali velký význam eh, ideálu svobody. Eh, ale pokud jde o katastrofy, teroristické útoky a ochrany schopnost a bojeschopnost eh, země, musí být jasné, že pro teroristy, anarchisty a zločince je naše společnost z hlediska digitální infrastruktury a digitálního řízení zranitelnější než jakákoliv eh, jiná eh, infrastruktura. Eh, uvědomíte-li si, jak naše kolejové sítě mohou být digitálně narušeny, nebo i fabriky eh, digitálně narušeny, nebo takzvané e-health, elektronické zdravotnictví. To znamená, útoky na naše eh, datové světy eh, mohou způsobit větší škodu než například bombový útok nebo nějaký jed. To znamená, musíme být obrany schopní a rád se podívám na to, co Francie vyvinula jinak zatím stojím. Ale přístup k internetu a e, jeho využití je určitý statek tržního hospodářství, který musí ve všech zemích zůstat zachován. Eh, Děkuji, pane Ettingře, a nyní dávám slovo panu Bogdanu Andreji Stroněčky panu bardzo serdecznie poděkovat za dotychczas. Vážený pane komisaři, velmi srdečně bych vám chtěl poděkovat za vaše dosavadní odpovědi. Já mám tři otázky, ale v podstatě na jednu otázku jste již z těch třech předtím odpověděl. Jsem potěšen, že pokládáte evropský film za velice důležitý. Proto má otázka se vztahuje na evropský film. který se opírá o jazykovou rozmanitost. Chci se vás zeptat, jestli plánujete vlastní iniciativy, máte projekty eh, pro to, abyste podpořili rozmanitost evropského filmu na globálním trhu. Druhá otázka se vztahuje na trh médií. Eh, máme co dočinění s růstem konvergence médií a existuje směrnice k audiovizuálním službám, existuje také směrnice o e-commerce. Jak to vidíte vy? Jakým způsobem na to budou reagovat subjekty ve vnitřním trhu. Jde o to, aby lidé byli dobře informováni. Je to důležité také na pozadí eh, té jazykové rozmanitosti. Prosím, pane Tingře. Také eh, v digitálním vnitřním trhu Eh, se rozmanitost jazyk, eh, zůstane zachována rozmanitost jazyků a kultur. Digitální trh Nebrání ovšem, aby se neharmonizovala, dejme tomu, jazyková kultura nebo kultura jako taková, ať už je filmová, ale měla by být zachována a ochráněna. A myslím si, že evropský film, i když vidím Spojené státy jako partnery, eh, tak z obrazy z Evropy, z historií Evropy, Eh, vytvářejí obraz člověky, eh, člověka v naší společnosti a vysoká hodnota by měla být zachována. Eh, proto s kolegou, který zodpo, bude zodpovídat za kulturní politiku, budu spolupracovat. Budeme vyhodnocovat, oceňovat evropské filmy, budou se pořádat filmové festivaly a také, co se týče v našich terciálních vzdělávacích střediscích, budou jsou nabízeny patřičné programy vzdělávání. Nabídky, um, co se týče hudby a filmu, um, by měly um, si ponechat uh, svůj základ, uh, který by měl být silně evropský. Ve druhé věci vám dávám za pravdu, sdílím vaše obavy a starosti uh, budu se snažit eh, také lecos eh, prosadit. Eh, ovšem, sjednocení vnitřního trhu neznamená sjednocení veškerých kultur. Právě naopak. Děkuji, pane Oettingerře, a nyní dávám slovo paní Kumpulanátry. Todella tärkeä There. Please from the beginning, yes. because we didn't uh, In Finnish from beginning. Děkuji. Ve finčně. Um, když se podíváme na všechny aspekty um, toho, těch, této dimenze, tak 20% lidí v Evropě ještě nepoužilo internet. Je důležité, aby byl ve všech oblastech Digitalizace může sehrát důležitou roli, průmysl a podobně. Co drobní operátoři? Pro ně je to velmi obtížné. Mm, jejich velikost je důležitým aspektem a je důležité, aby se mm, by mohli participovat na inovacích, které svět potřebuje. Není to jenom filozofická otázka, budeme potřebovat, máme, budeme mít digitální společnost, v digitální společnosti se změní celé, celé jaksi povaha práce jako takové. Jak můžeme eh, do tohoto zapojit občanskou společnost? Děkuji, pane Otinro. Samozřejmě já jsem vždy ochoten jednat s odbory a podnikovými radami eh, o digitální práci z mnoha důvodů. Nejenom proto, že Ehm, svět práce se bude revolučně měnit. Pracující vlastně je postižen nejvíce nebo ovlivněn nejvíce digitálním průmyslem v dalším, vlastně dalšího vzdělávání a v dalších vlastech. Ochrana práce z minulosti byla ochrana tedy e, ústroje před emisemi, zdravotním ohrožením. Ochrana práce budoucnosti bude taková, Eh, která bude vyplývat z digitálního průmyslu, bude vypadat úplně jinak. A proto odborům eh, a dalším říkám, že dialog je pro mě velmi důležitý. Eh, měli bychom mít co nejvíce velkého průmyslu, který, který je důležitý pro velké úkoly a na druhé straně malá střední podniky potřebujeme v Evropě několik globálních hráčů. Jinak nebudeme mít žádný význam na světovém trhu. To platí pro software, platí to pro telekomunikace, platí to pro, i pro hardware. Když se podíváte na čísla, americký trh, který je srovnatelně velký. Pak máme Asii, Jižní Koreu, Japonsko, Čínu. kapitálová síla a pronikání na trh těch podniků, těch společností, tak myslím, že je potřeba, abychom měli pár velkých hráčů, které by mohli, kteří by mohli růst. Jinak by hrozilo, že bude u nás převe, převezmou jiní. Vedle toho těch startupů, regionálních hráčů potřebujeme rozmanitost. To znamená eh, Champions League a na druhé straně eh, ti menší, aby se nebyli v protikladu, ale doplňovali se. Děkuji. A nyní má slovo pan Timothy Kirkhope za Libe. Pane eh, Tinger, mohl byste přesně vysvětlit, co přesně uděláte pro to, abyste zajistili, aby malé a střední podniky nebyly vlastně dušeni mm, v období, kdy je potřeba oživení nadcházející legislativou na ochranu dat. Vy jste zmínil také kybernetický zločin a bezpečnost. Mně eh, leží na srdci bezpečnost sítí EU a ochrana před zdaněním digitální infrastruktury. Domníváte se, že je potřeba vyšší, eh, jak se se podívat eh, spíše ven na globální partnery, eh, co se týče investic do EU, v EU jako takové. Děkuji, pane Tinger. My za druhé potřebujeme evropské standardy bezpečnosti dat a ochrany dat a, tak, a také samozřejmě dialog s globálními hráči o globálních standardech, o uchovávání dat, zpracování dat, přenos dat a tak dále. Vy jste um, první otázku um, položil tedy k malým a velkým podnikům v sektoru EKT jsou startupy, to, tam jsou největší šance pro Evropu. Kde nebudou noví hráči, ne, není možné vyhrát. Proto je potřeba ochran, podpora výzkumu Horizon 2020 a musí tam být významný podíl projektů s malými středními podniky. A, aby všechny prostředky nevzali vlastně tě, těch několik velkých. A to je tedy v stojí přímo v našich eh, rozpočtových zákonech. Dále malé a střední podniky, ty hm, projekty musí být modelovány a moderovány. To znamená, měli bychom vědomně také eh, stanovit pobídky pro malé podniky, abychom je motivovali k tomu, aby přinášeli vlastně své kom, kompetence dále rizikový kapitál, financování přes banky, strukturální soukromé banky, takže musíme to téma rizikového kapitálu v IKT sektoru dále rozvíjet, aby bylo financování. Když někdo neuspěje, tak ho to nesmí odradit. Tak na druhou stranu musí mít možnost, aby um, i, i stranded investments právě v sektoru IKT musí mm, být hodně nápadů, které se třeba budou realizovat jinak nebo později. E, mimo sektor IKT, klasický průmysl, malé a střední podniky, například strojírenství. Pro ně se ten svět úplně změní. Eh, průmyslový stroj dneš, dneška bude součástí integrované továrny, která bude řízena digitálními elementy. Jinak nebude konkurenceschopná. A právě naše eh, původní průmysl, reálná ekonomika bude tady hrát rozhodující roli. Paní předsedkyně přerušila. Dyní dávám slovo panu Michal Teurerovi, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane komisaře. Vy jste se trochu eh, v oblacích vyjádřil o e-cloudu. Eh, je to taková neutralita, stejně tak ochrana osobních údajů. Můžete říci něco k novým technologiím? Eh, vypadá, týká se to kryptování, zakódování různých informací. A potom komisař Almunia, komisař komisař eh, pro konkurenceschopnost ten prohlásil, že v Evropě není možné omezit monopolní postavení Google. Proto říkáte, že potřebujeme nějaké průmyslově politické řešení. Potřebujeme nějaký eh, vyhledávač ve formě Airbusu, eh, kde si vytvoříme něco, kde, jak vypadá konkrétně role státu. Řekněte, jakou máte vizi, jak to chcete dosáhnout, abychom v oblasti oblasti informačních a komunikačních technologií byli konkurenceschopni. Děkuji. Skutečně máme evropské standardy pro bezpečnost dat, pro jejich zakódování, pro, eh, zakódování dat, které jsou opravdu vysoce hodnotné a cené. Musíme zjistit, co je technicky možné a jaké jsou eh, náklady, které ještě můžeme odůvodnit. Má to být standard, který bude platit po celé Evropě a pak to nabídneme celému světu. Eh, druhá otázka, případ eh, Google. Eh, je to tak, že to budeme vidět jako samostatnou záležitost, anebo budeme mít případy, které zabalíme do toho balíčku společně s Googlem. Co se týče Google 2014, tak si myslím, že musíme udělat e, buď společné řešení, anebo to musí být kompromis, který půjde za rámec e, toho, co bylo předloženo v únoru. V únoru jsme předložili kompromis. E, a mm, kdybychom, kdyby se to akceptovalo, tak bychom spíš podpořili tu moc Google na trhu, než abychom ji podkopali Důležité je, abychom eh, neumožnili rozšíření moci do dalších sektorů. A to si myslím, že je důležité právě pro sektory eh, evropské ekonomiky. Jinak úvahy parlamentu ohledně síťové neutrality Eh, ty podporuji, sympatizuji s nimi a myslím si, že návrh komise eh, vychází za rámec parlamentu. Myslím si, že by se mělo najít řešení někde mezi tím, co navrhuje komise a co navrhuje parlament. Promiňte, tady je prostě návrh komise. Já jsem eh, tomu radil a také já jsem to odsouhlasil. A komise to odsouhlasila jednomyslně. Já nemohu přeci popírat to, že jsem na to eh, spolupracoval. Eh, komise je nahoře, rada je pod ní a já hovořím o tom, že mezi komisí a parlamentem je třeba najít nějaký kompromis a ne mezi komisí a radou. A proto jsem připraven udělat eh, lecos. Děkuji vám, pane Oettingře, a nyní dávám slovo panu Giovanni Tottimu, prosím paní předsedkyně. Eh, pane komisaři, já jsem již měl příležitost eh, vyslechnout eh, a mm, cenit si vašich odpovědí k autorským právům. Já jsem chtěl jenom říci, že jeden velký podnik web má z hlediska právního také možnost opírat se nejenom o evropskou legislativu, ale má právo také na e, ochranu pluralismu. E, myslíte si, že při současné legislativě je nutné také hledět na to, aby e, právní předpisy byly plněny, i když se změnila situace. A potom je třeba využívat ty nástroje, které máme, aby se to mohlo nabízet občanům, tak aby také občané z toho měli nějaký užitek zbytek. Vaše otázka týkající se potřeby reformy eh, evropského práva. Digitalizací eh, našeho pracovního světa a společnosti. Eh, hovořím na to, ano, potřebujeme rozsáhlou reformu. Co se týče ochrany osobních dat nebo autorských práv nebo úpravy vnitř, pravidel vnitřního trhu. Eh, zatím nemá, buď nebudeme, nemáme žádnou eh, právní úpravu evropskou, anebo ne. Musíme, teď jsme uprostřed celého toho procesu digitální revoluce, která probíhá, tu musíme uznat a musíme eh, zjistit, které ochranné mechanismy jsou vůbec ještě aktivní. Musíme je zostřit a ne je utlumit ochranné mechanismy musíme zabudovat tak, aby byly prosaditelné také v Evropě. A pro ostatní ve světě musí být natolik atraktivní, aby je také převzali. Děkuji, pane Oettingře, a nyní dávám slovo paní Evelyn Gepard z výboru IMCO. Děkuji vám, paní předsedkyně. Milý pane Tingře, já jsem se po celou dobu tázala, co to znamená, když říkáte, že máte sympatie pro mínění parlamentu. Nyní vím ale, že to neberete až tak eh, vážně, eh, co říkáme. Eh, ale to nebyla moje otázka. V internetu při nakupování zanechávají občané čím dál tím více svých stop, aniž by to vlastně chtěli. A e, tato dama se pak i e, sbírají a to je část ochrany osobních dat, která není zcela brána vážně v diskusi. Jak chcete řešit tento problém? Problém tohoto trhu, který vlastně již vznikl, jde tedy o prodej informací eh, o chování občanů, občanek při nakupování. Chcete, jak si toto téma také eh, řešit a pokud ano, jakým způsobem? nesporně, když někdo online nakupuje oděvy, a, e, nebo cokoliv jiného, nebo například si objednává e, e, zájezdy a dovolené, tak eh, samozřejmě eh, se ukládají jeho data eh, transparentně sice, ale přináší to sebou určitá nebezpečí a současně i určité tržní využití těchto údajů. Já myslím, že občan by měl mít právo na to, aby tato data nebyla dlouhodobě uchovávána a už vůbec nevyhodnocována a nebo prodávána. To znamená, že mm, bychom měli vycházet z toho, že občan zadá nějakou zakázku, zakázka je vyřízena, konec. Pak už není, neexistuje potřeba dalšího um, uplatňování um, toho, co on v té síti zanechal. Ale občan k tomu potřebuje nebo musí mít možnost nahlédnutí. To znamená, musí mít právo občan na informace, aby se dozvěděl, Eh, jestli a jaká data o něm jsou uchovávána, kde a jak, na jak dlouho, anebo prostřednictvím koho jsou tato data postupována dál. Považuji toto právo za zcela stěžejní. A pak eh, k tomu přidružuje ještě otázka na eh, vymazání nebo smazání údajů. To je ten poslední krok a naopak se může stát, že nějaký občan eh, má zájem na tom, ať už se jedná o samoobsluhu nebo výrobce textilu či prodejnu textilu, aby eh, tento subjekt eh, shromažďoval o něm údaje, aby v případě opakovaného nákupu může už ten subjekt sám eh, tu objednávku vypracovat. To znamená, ten občan by sám měl mít možnost rozhodovat, kdy mají být jeho data uchovávána ale naopak i musí být transparentně eh, zodpovězeny otázky po jeho datech, pokud o to požádá. Na to musí mít právo. Děkuji, pane Oettingře, a nyní eh, dávám slovo paní Sabine Ferajen. Vážený pane komisaře, eh, hovořili jste o tom, že v prvním pololetí vašeho manda- první polovině vašeho mandátu usilujete o reformu autorských eh, zákona o autorských právech. Potom, že budete všude eh, velice pečliví a potom, že pečlivost předchází rychlosti. To znamená potom, jakým způsobem na jedné straně budeme odměňovat autory a na druhé straně, jak budete podporovat podporovat eh, kreativitu a generovat nové obsahy. A potom eh, potřeba snažšího přístupu eh, multilaterální licence tak eh, aby se mohly otevírat eh, nové cesty rozšíření eh, různých děl v internetu. Jak to myslíte najít rovnováhu právě v oblasti internetu? Jak rozetnout ten gordický uzel, protože zatím se řešení nikde nenašlo. A Jak si představujete kontext kulturního sektoru, speciálně s tím, že je to společenský statek a na druhé straně také ochrana autorů? Co se týče té rovnováhy kultury, eh, to, že kultura je ekonomickým statkem, to zůstane. Myslím si, že to zůstává právem těch, kteří vytvářejí tento statek, že to nemůže být pouze koupitelné. Uh, Obsah je absolutně eh, neopomíjenou eh, věcí a věcí, která patří autorovi. To platí eh, o divadlech, o muzeích, o všech odvětvích kultury. To znamená, primát kultury která, dejme tomu, je může být posilována tím, že se prodává e, ekonomice, ale nesmí být e, se vyznačovat pouze ekonomií ze svého, ve svém obsahu. Možná nejdůležitější oblast e, je, pokud možno, nejlevnější nebo z hlediska nákladu nejvýhodnější využívání kulturních statků, a to znamená ze strany škol produkty, které jsou, eh, podléhají autorským právům, tak jakým způsobem je můžeme eh, získat? Eh, máme tady nějaké takovéto hlavní zhodnocení nebo hodnocení když dejme tomu, má někdo nějaký výběr nebo veřejné vzdělávání a nemůže si kvůli ceně takovýto statek dovolit. Proto říkám v první řadě, že rychlost není eh, mým cílem, chci dělat vše řádně, to je na prvním místě. Dělat něco pořádně. A proto se snažíme o to, že nejrůznější stavební prvky chceme konzultovat v našem generálním ředitelství. Děkuji. Holc. Nyní dám slovo panu Bidenholcovi mm, za výbor Libe. Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, pan Ettinger jako komisař pro mm, společnost bude zodpovědný za to, aby um, Evropě pot, byl plně vy, využit potenciál ekonomiky a kultury. Jak chcete zajistit, aby všechny tyto inovace uh, jsou, budou v ochranu s právem na ochranu dat a privátní sféry a aby tato práva už v plánovací fázi byly, byla zohledněna v každé nové iniciativě. Jak vidíte vztah mezi zájmy průmyslu a ochranou základních práv? Ehm, jste také pro navazování strategických partnerství, ehm, budete zodpovědný z globální internet governance, jak chcete garantovat, aby evropské standardy ochrany dat byly me, také se staly mezinárodními standardy a aby evropské právo v mezinárodních dohodách bylo respektováno. Pane Otingere, garantovat vám to s největším vědomím a svědomím nemohu nic, eh, eh, nic, nic míň. Zda se nám podaří dosáhnout mezinárodních dohod. Tam jsou potřeba dva Eh, podpisy. Já nemůžu nikoho násilím nutit, já mohu přesvědčovat argumenty, ale zda bude dohoda o ochraně dat s USA, eh, s Ruskem, to závisí na obou stranách, na všech stranách. Tady není možné eh, nic garantovat. Argumentovat ano. Um, i nakonec také vy jako poslanci jste důležitější než já jako komisař. Já mohu podat návrhy které mohou obsahovat standardy, ale rada a parlament nakonec rozhodne. Legislativa je vaším úkolem, návrhy je naše odpovědnost. Můžete mě měřit podle toho, aby ty, zda ty návrhy, které budou předloženy, budou solidní a kompetentní a kvalitní. Ale výsledek toho postupu vám garantovat nemohu. Proto nejsem ten správný partner. Vy mě Prosím, měřte podle kvality návrhů a mé práce. Jinak vstupujeme jaksi do něčeho nového. Ochrana dat, regulace. To je něco úplně nového. Digitální revoluce. Já vím jenom jednu věc. Když nebudeme dělat nic na evropské úrovni, když komise eh, si to ne, z toho neudělá prioritu, parlament a rada nebudou připraveni mm, tom spolupracovat, tak všichni prohrajeme mohu vám garantovat, že můžeme být vítězi, když budeme společně spolupracovat. Děkuji, pane Ettinger. A nyní má slovo pan Andras Šváb z výboru IMCO. Děkuji, paní předsedkyně, pane mm, eh, komisaři, po dvou a půl hodinách jsme zmínili celou řadu eh, drobných témat, ale ústřední otázku v vašem portfolia, ehm, totiž mm, provázání sítí energetice, byste řekl, že, jí, mm, jako, že, že legislativa, jako legislativci budeme zodpovědní na to, jak ta situace bude je, je, vypadat. Um, v oblasti energetiky, konektor, ehm, Španělsko, Itálie, možná, že se ty věci vyvinou jinak, než jak se předpokládalo. Proto mám jednu konkrétní otázku. Co chceme? Jaké jsou vaše recepty? Ehm, kromě tedy jednotného eh, regulátora, jaké jsou vaše ehm, koncepty? Jak se vám může podařit, aby 28 států bylo jako celek víc než jak se součet jednotlivých částí. To by mě zajímalo. Um, Existují analýzy parlamentu i komise, jaké úspory mohou eh, být dosaženy europeizací. Uh, Kdyby to nebylo, neexistovala by digitální agenda na evropské úrovni. Bylo by to fragmentované, to je dražší a jako impuls pro ekonomiku by to bylo mnohem horší. My do, máme dopady na HDP, pracovní místa, investice, máme jasné analýzy, že europeizace bude lepší a výhodnější nákladově. Členské státy a daňoví poplatníci, kteří jsou občané eh, členských států, musí být o tom přesvědčeni. Za druhé jsem si přece vzal, eh, že poprosím radu, aby jednou se mnou vedla diskusy o tom, zda členové radě jsou připraveni k europeizaci digitální politiky, a nebo ne. V daném případě v posledních letech jsem e, často jedna s Evropskou radou o energetice také. A já bych um, řekl, že předseda um, žádal pana Tuska, aby se Evropská rada o e, zajímala o digitální strategii, tak abychom jaksi dostali e, pomoc, kterou bychom pak potřebovali v legislativním procesu i v trialogu. Nyní má slovo paní Dalli. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Ve světle nedávných skandálů ohledně soukromí a ochraně soukromí musíme naléhavě eh, řešit otázku souhlasu našich občanů, zejména eh, pokud chceme rozvíjet elektronický obchod abychom opět nastolili důvěru občanů. Musíme informovat občany o jejich právech, o tom, jak je mohou vykonávat, jak se jich dovolat a nesmíme se omezovat pouze na to, že je budeme zatěžovat dalšími povinnostmi. Musíme eh, tuto situaci řešit. Jaké politiky si představujete? Nejenom eh, proto, aby eh, občané nevnímali IKT jako hrozbu, ale jak konkrétně eh, můžeme eh, řešit situaci ochrany osobních dat ku prospěchu občanů a jak budeme zdůrazňovat výhody pro zdraví a sociální oblast, z níž mohou, z níž mohou naši občané profitovat. Prosím, pane Tengře. Ano, v skutku existuje řada e, oblastí života, v nichž e, má digitalizace velké výhody, například zdravotnictví, které jste uvedla, především patří k tomu na prvních místech, anebo e, kvalita života u starších občanů. To znamená, eh, že myslím, že především eh, musíme zaujmout eh, pohled nebo úhel pohledu občana, méně úhel pohledu průmyslu. Musíme se tázat, co se pro občana změní na pracovišti, doma, v domově, na dovolené, ve volném čase, při využívání služeb, které nabízí například budova stavba. To znamená, životní podmínky jednotlivce musí být v popředí. Vidím tady velké šance, ale i určitá rizika a nebezpečí. My musíme občany o těch šancích informovat, ale také jim nesmíme upírat informace o rizicích. Můžeme jim říci, že některá rizika můžeme zmírnit nebo snad i zcela vymítit, ale eh, v informačních technologiích nemůžeme všechna rizika vyloučit. Uvedu příklad trochu eh, v nadsázce v poslední dobou se množí e, žaloby e, na e, akty, na záběry nahých celebrit. Když je někdo tak hloupý a sám sebe vyfotografuje a pak tyto snímky, takzvané selfies, nabídne do internetu nebo pověsí do internetu, tak se nesmí divit, že se skutečně takto šíří. To znamená, že si musíme uvědomit, uvědomit rizika, která můžeme ale mnohdy sami ovládnout a samozřejmě pak i výhody. Děkuji, pane Ringře, a nyní dávám slovo panu Pascalu Arimon z výboru IMCO. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Vy jste eh, právě uvedl něco velmi správného a důležitého. Uvedl jste, že stěžením prvkem eh, digitálního jednotného trhu je důvěra občana do eh, informačních technologií. Nařízení 110 z roku 2014 eh, slouží právě k budování důvěry v elektronické transakce. Proto otázka, jakým způsobem chcete přimět veřejné zprávy členských zemí, aby implementovali elektronické podpisy a další systémy a od kdy a jak bude Evropská eh, komise v tomto ohledu Eh, vůdcem a aby eh, umožnila například eh, elektronické kontakty, elektronický styk mezi občany a EU a jakými iniciativami chcete přesvědčit veřejnost a také malé a středně velké podniky, aby investovali do těchto elektronických systémů, byť jsou poznačeny určitými riziky. Děkuji. Wir haben eine Máme generální ředitelství, eh, které je velmi schopné a má také na starosti naše interní digitální služby. A eh, jestliže se eh, chceme dosáhnout digitalizaci evropské politiky, tak musíme být sami příkladem a pionýry. Mm, rád bych během půl roku mm, informoval v příslušném výboru v parlamentu, jak daleko jsme, eh, co investujeme, jak, co děláme u nás interně pro bezpečnost dat, eh, jak komunikujeme Brusel mezi, eh, s Lucemburskem, jaké jsou přepravní cesty, jak v tomto smyslu můžeme uspořit výdaje. Eh, kromě toho bychom chtěli být eh, poskytovat také konzultační služby členským státům, eh, obcím a městům ve členských státech. Chtěli bychom nabídnout takovou platformu Government of Mayors. A potom forma podávání žádostí. Jestli členský stát u nás může podávat žádosti elektronicky, tak eh, určitý argument eh, existu, argumenty hovoří pro, určité argumenty proti. Eh, já myslím, že bychom přiměřeně se měli pohybovat k cíli. Pro členské státy a komuny, ale i pro nás bychom měli si život usnadnit, ale tam být opatrní, kde ta digitalizace nese určité ohrožení. Zpracování dat ovšem by mělo sloužit eh, příkladem pro e-governance na všech úrovních a ve všech státech. Děkuji. To uh, eh, Mr. Dietmar Kostner uh, by Jury Committee. Děkuji, Dietmar Kostner z výboru Jury. Vážený pane Oettingere, má otázka má co společného s tématem copyright. Již jste o tom hovořil. Vaše budoucí práce eh, se toho bude týkat v případě, že se stanete komisařem. Otázka zní takto, jakým způsobem chceme e, udělat rovnováhu, co ponecháme trhu, kde potřebujeme více zákonných úprav a právě e, kde v oblasti tvořivosti budeme podporovat, e, jaký význam přisuzujete copyrightu a e, také základním právům, jako například e, e, svoboda informací, ochrana osobních údajů a zároveň chcete podpořit kulturní rozmanitost. A za další, jak chcete zajistit, že ochrana duševního vlastnictví bude respektována a také eh, vlastníci práv budou mít eh, možnost eh, použít opravné prostředky, aby dosáhli nějakého uspořádání vypořádání. Co se týče copyright, toho autorského právo, tak ta, práva, tak tady máme dvě základní práva s tím spojená. Za prvé je to eh, svoboda informací, přístup eh, k informacím a službám všeho druhu, to je občanské právo a za druhé právo na duševní vlastnictví. To znamená, někdo stělesňuje nějakou myšlenku, vypracuje kulturní statek a ten by neměl být bez nějakých práv. Tady je, e, musí být mezi tím nějaká rovnováha. E, digitální svět e, získal určité rozměry. A zde jde o nalezení střední cesty. Jde ovšem také o výši spoplatnění toho přístupu, aby občan také viděl, že je to sociálně únosné pro něho, čili proveditelné. Jinak eh, odvažuji se říci, že také eh, v těch nových tématech bychom měli mít určitý cíl. Já se záměrně chci zabývat těmi autorskými právy, protože vím, jak rozmanité cíly jsou. Cíle jsou. E, za rok vám dám odpověď, e, nebo možná za dva roky, protože pak bude takový návrh e, existovat, který je pro všechny zúčastněné přijatelný. Ptal jste se ve dvou otázkách, jste řekl, že tady jsou prostě uh, dvě strany, eh, které eh, jsou od sebe vzdálené 180 stupňů a jakým způsobem se to dá osvětlit. Tu... Děkuji a nyní dávám slovo paní Monice Holmajer z výboru Libe. Děkuji. Děkuji. Pan, pan komisaři, Eh, já právě k, eh, chci eh, otočit o, o 180 stupňů, co se týče ochrany dat, protože v trestním stíhání to hraje také roli. Když orgány činné v trestním stíhání mají přístup k 100 000 ukradených kreditních karet, ty pak ta data mm, nemohou uh, Eh, co nejrychleji předat poskytovateli těch karet, aby zabranili škodám, ale potřebují nejprve schválení všech klientů, aby mohli nejprve kontaktovat poskytovatele. Mm, jak vidíte ve smyslu penou výměnu, tedy informací ve smyslu ochrany dat mezi eh, podniky a mm, organickým v trestním řízení. Dále, jak by opatření proti monopolistům, kteří nedodržují pravidla, mohla eh, rychleji platit, například v případě jako Google. Pan Ettinger. Případ Google eh, stojí spoustu času, protože je obrovsky komplexní, už trvá čtyři roky. Když dojde k výsledku, činnému výsledku, tak buď Google bude připraven ke značným kompromisům, tedy v únoru nebo později, a nebo dojde k trestnímu řízení, kde e, se to pak jaksi objeví v jejich bilanci. První případ by byl zajímavý, tam jde o to, že zpravidla tedy um, majitelé kreditních karet, než s tím třetí strana něco udělá, musí tedy být jaksi uh, do, dotázáni a naopak. Um, v případě majitelů, um, kterým byla ukradena karta, tak zájem musí být, aby uh, byl zastaven přístup k jejich účtu nejde jenom o trestní stíhání policie a podobně, aby tedy mm, aby okamžitě komunikovali s bankou, aby zabránili krádeži. A nebyl možný tedy přístup k tomu účtu. Tady je v zájmu eh, tedy ten, ten zájem o toto je důležitější než eh, ochrana dat. Děkuji, nyní dám slovo panu Jarvisovi Fenimakasovi. Děkuji. Mm, pane komisaři, vy víte, že mnoho je, v Evropě je mnoho mladých talentů. Já mám studenty, kteří patří mezi tyto mladé talentované lidi. A tito lidé by mohli vytvářet centra inovací a pracovní místa na vysoké úrovni. Vy víte také, že je eh, problém nezaměstnanosti mladých je velice na, závažný. Jaké máte konkrétní strategie právě pro start-upy v digitální oblasti a, za a jejich podporu za druhé? Jak um, budete konkrétními opatřeními přispívat k tomu, aby digitální technologie pro mladé byly lépe k dispozici. To mladí dnes potřebují. Děkuji vám panu Zinger. to druhé je to otázka vzdělání. Jsou děti, kteří již z domova mají mm, velké znalosti o digitálních médiích. A ve výchově doma rodiči nebo starším bratrem vlastně automaticky vyrůstají v digitálním světě. Jiné děti Eh, mají nemají to štěstí toho jaksi inovativního prostředí. Pak potřebují školu pro to, aby mladí co nejdříve jak se do tohoto vstoupili. Za druhé, to dobré na startupech v digitálním světě je to, že se zaměřují, že nejsou koncentrovány ve dvou nebo třech členských zemích když mm, projednáváme podporu mm, automobilového průmyslu, tak z toho ve formě vytváření hodnot pracovních míst vlastně některé členské státy z toho nic nemají. To vytváření hodnot ve formě produkce, dodávek, ta se omezuje na některé členské, několik členských států a jiní odejdou s prázdnou. Digitální svět a startupy jsou v každé zemi, možné v každém členském státě. Takže máme tím možnost růst a zaměstnanost a šance zakládat startupy ve všech členských zemích, i v těch nejmenších, na periférii, i v těch velkých. A proto potřebujeme dobrou strategii, pro mladé na cestě k nezávislosti, k zakládání existence v digitálním sektoru a to musíme podporovat. S připraveností um, ukládat, financovat drobné výzkumné projekty, rizikový uh, kapitál podporovat, strukturální banky a garance a také mm, Evrop, založením evropské sítě pro startupy. To bychom vlastně e, udělali síť, aby se všechny startupy celé Evropy mohly navzájem informovat. A tím vlastně dostali přístup k, do jiných členských států, států Evropské unie. Děkuji panu designovanému komisaři a nyní dávám slovo poslednímu řečníkovi, panu Pavlu Svobodovi, eh, předsedovi výboru Jury. Předsedkyně, eh, pane komisaři, eh, já bych se chtěl zeptat na toto. Vy budete odpovědný za celou oblast autorského práva Přečetl jsem si sdělení komise Radě a Evropskému parlamentu o autorském právu a tam se klade důraz na potírání komerčního zneužívání, porušování autorského práva. Eh, chci se zeptat, zda to, že o nekomerčním zneužívání autorského práva se tam nemluví, že tento druh porušování autorského práva má zelenou, abychom nedráždili piráty a bude kladen důraz na prevenci, na vysvětlování významu pro zaměstnanost a tak dále, anebo máte nějakou zvláštní strategii eh, pro nekomerční eh, porušování autorských práv. Děkuji. Wir haben uns heute Abend primär dnes večer se pohybujeme v té rovnováze mezi duševním vlastnictvím a přístupem občana k kulturním statkům všeho druhu. To, o čem hovoříte, je jiná dimenze. Tam je ta krádež a musí existovat eh, právo na duševní vlastnictví a jeho zhodnocení a přesto musí být eh, také přístup pro všechny i z hlediska finančního a sociálního. Ovšem otázka je krádež duševního vlastnictví a místo komerčního využívání. To znamená zneužití duševního vlastnictví třetí stranou, která není komerční, anebo eh, prodej prodeji toho duševního vlastnictví mimo mm, Evropu třeba, tak to je úplně ten nejhorší případ. A také v zájmu občana je to, aby pokud možno co nejvýhodněji z hlediska nákladů to bylo přístupné pro něho. Takže musíme najít eh, nástroje, které eh, toto zneužívání nebo krádež eh, třetí stranou znemožní. Děkuji vám, vážený pane eh, komisaři. A děkuji všem, že dodrželi časový limit. Děkuji rovněž eh, všem tazatelům. 5 eh, a 40 jich bylo celkem a všichni skutečně čas dodrželi. Mám také za to, že všechny otázky byly důležité a všechny byly položeny zřetelně a e, tudíž se rozvinula zajímavá diskuse. Já bych chtěla srdečně poděkovat panu e, komisaři Tingrovi za jeho odpovědi. Myslím, že jsme vyjasnili, ozřejmili celou řadu věcí. A na tomto místě bych chtěla požádat pana Oettingera o eh, stručné závěrečné slovo. Má k tomu pět minut čas a pak konečně uzavřeme s konečnou platností naší debatu. Vážené dámy a pánové, eh, poslanci a poslankyně, děkuji vám za vaši férovost, eh, s kterou jste k tomu přistoupili a také za tu formu, jakým jste tuto diskuzi vybudovali. Já opravdu to na mě zanechalo velký dojem, eh, kvalit, jaká byla kvalita eh, těch otázek, eh, kterými se zabýváte. Se sou, jakým způsobem také chcete spolupracovat nebo součinit s komisí a co očekáváte od nás všech? Musíme nalézt cesty, jakým způsobem ty rozmanité výbory a tím i rozmanité pozice budeme integrovat. Já bych eh, chtěl požádat, eh, poprosit oba předsedy, aby témata, která se netýkají pouze jednoho výboru, abych našli cesty pro eh, kolegy z těch výborů dvou a tří aby také byla učiněna možnost eh, tyto kolegy zapojit eh, do dalších kroků. Dalších pět let eh, bude pro nás rozhodujícími. Myslím si, že dohnat digitalizaci můžeme pouze, kdy tak, když tu digitální politiku poevropštíme. evropštíme bude to regulací, ale také neregulací. Těším se na to a těším se na to, že vás, ve vás vidím kritické a férové partnery. Každopádně eh, opravdu hodně otázek bylo položeno dnes a snažil jsem se na ně pokud možno co nejšířej odpovědět. Grazie, Oettinger, anche per Děkuji, pane eh, Oettingere, a také eh, děkuji za, ten, eh, za tu vaši výzvu, kterou určitě si vezmeme za svou. Chtěla bych předat slovo ještě kolegovi Buskovi, aby také on řekl závěrečná slova ještě před koncem našeho slyšení. Dovolte, abych nejprve poděkoval všem občanům evropských, zastupců evropských občanů, nevládním organizacím, médiím, vám všem kteří jste sledovali a poslouchali naše slyšení na internetových stránkách Evropského parlamentu. My jsme rádi, že jsme se sešli. Samozřejmě velice děkujeme všem poslancům za jejich otázky a většina otázek eh, padla z výboru kulturu a ITRE. To bylo asi 30 z ostatních výborů Imko, Jury a Libe, mm, takže ta spolupráce mezi jednotlivými výbory byla vynikající, za to chci poděkovat a, a také chci říci, abychom měli, mm, že bychom měli velice poděkovat panu současnému místopředsedovi komise, panu Ettingerovi, za mm, vaše odpovědi a velkou angažovanost. My víme, že jste byl i spěšným komisařem pro energetiku a europeizace energetiky bylo asi nejdůležitějším úkolem pro vás před pěti lety a byla velmi úspěšná. A mm, v oblasti informační společnosti, e, sítí, služeb, transevropských e, sítí ve všech mm, ve, vši, ve veškeré naší komunikaci a já mluvím tedy za výbor ITRE. Přejeme vám hodně úspěchů v příštích pěti letech. Mám dobrou zprávu pro kolegy z ITRE. Příští slyšení je zítra v 9 hodin. To je dobrá informace pro vás a sejdeme se tedy brzy ráno. Pan Mudas je mm, zodpovědný za výzkum eh, a vývoj a inovace a ještě jednou vám chci poděkovat spolupředsedající, chci eh, poděkovat za vynikající spolupráci a eh, díky tomu se nám podařilo úspěšně eh, vést toto komplikované slyšení. Na závěr, omlouvám se, chci říci, chci um, poděkovat panu Buskovi za tato laskavá slova a také děkuji panu Etinerovi. Já jsem byla velice ráda, že mnoho, že zaznělo mnoho různých hlasů z různých výborů, z výboru pro kulturu, ITRE, ale myslím, že byla rovnováha eh, mezi dotazy na vytváření digitální ekonomiky a digitální společnosti. To byl vlastně účel. A Mm, když jsme hovořili o kulturním pluralismu, evropské kultuře jako výzvě pro udržitelný rozvoj. Myslím, že všichni pečlivě naslouchali, co bylo řečeno. Několik praktických informací. Především chci říci, že postup je takový, že hodnocení společných, vý, společných výborů. Um, bude schůze koordinátoru ITRE a on no, to bude in kamera zítra ráno v úterý 30. září od 6 hodin do 7 hodin odpoledne. ASP 1G3. Také chci poděkovat tlumočníkům jménem nás všech za to, že pracovali tak intenzivně, tak pozdě a doufám, že všichni mm, toto budou považovat za velice plodnou spolupráci. Děkuji.